Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Dobrý den, vážení kolegové. Das ist die erste Sitzung unseres Haushaltsaus. Toto je první zasedání eh, rozpočtového výboru v tomto roce. Přestože už jsem eh, v průběhu ledna všechny z vás určitě viděla, tak vám ještě jednou přeji šťastný nový rok máme před sebou velmi nabitý rok a budeme muset velmi tvrdě pracovat, což ostatně děláme vždycky, ale v roce 2012 to bude ještě možná o něco specifičtější. Mám teď tu čest zahájit první kolo hlasování. Musíme zvolit eh, předsednictvo našeho výboru, teď když eh, přišel okamžik poloviny volebního období a všechno se musí zvolit. Znova. A já bych eh, teď chtěla eh, uvést eh, první kolo hlasování o tom, kdo bude předsedou tohoto výboru. Also, ich muss formell fra- Takže se musím formálně zeptat, jestli jedna z politických nebo více politických skupin mají nějakého kandidáta, kterého by chtěli navrhnout. Salvador. Yes, uh, Madam Chairman, EPP uh, would like... Ano, paní předsedkyně EPP eh, navrhuje Alena Lamasura jakožto předsedu výboru. Lamassur ist vorgeschlagen von der EPP. Takže EPP navrhuje Alena Lamassura. Ptám se, jestli je tady nějaká mm, jiná politická skupina, která by chtěla navrhnout jiného kandidáta. Není tomu tak. Takže si myslím, že můžeme aklamací eh, zvolit Alana. Herzlichen Glückwunsch! Já mu tímto blahopřeji, byl jednomyslně eh, zvolen. Děkuji, děkuji milí kolegové za důvěru. Jutta se neptala, zdali akceptuji tento návrh, tak já říkám, že přijímám a děkuji. Děkuji za důvěru a podporu. E, a e, za chvíli, až zvolíme e, ostatní, místo předsedy, tak se ještě k tomu vyjádřím. A teď bych rád, abychom zvolili prvního místo předsedu. A máme zde nějakého kandidáta na e, funkci místo předsedy Grenferm. Ano, já navrhuji Jutu Hauk. Děkuji. Další kandidáti? Či kandidát nikoliv? Takže navrhuji, abychom zvolili Jutu Hauk do funkce první místo předsedkyně. Děkuji a blahopřeji jí. A nyní funkce druhého místo předsedy. Máme zde kandidatura, kandidatury Karla Grund. Děkuji, pane předsedo. Za liberály bych chtěl navrhnout kolegu George Lyona. Děkuji. Takže vítám zde George Lajena mezi námi. A jsou zde jiné kandidatury ještě? Ne. Takže George Lyon je tímto zvolen. Blahopřeji, milý kolego. Třetí místo předseda. Máme zde kandidáta Salvador EPP bych chtělo navrhnout eh, Jean-Luc Dehena. Děkuji. Jean-Luc eh, si myslím přijímá tuto kandidaturu. Jsou zde další protikandidatury na tuto funkci? Ne. Takže Jean-Luc Dehan je tímto znovu zvolen do funkce místopředsedy rozpočtového výboru. Blahopřeji Jean-Lucu. A nakonec čtvrtý místo předseda. Eh, Goran Ferm navrhuje. Ano, eh, kolegu Kalfina navrhuji. I, takže Ivalo akceptuje tento návrh. Jsou zde jiní kandidáti? Ne, takže eh, Ivalo Kalfin je zvolen do funkce čtvrtého místo předsedy, vlastně znovu zvolen. Takže Ivalo, blahopřeji. Děkuji, milí kolegové, a tímto máme kompletní předsednictvo a předsednictvo bude mít tu čest řídit eh, eh, v příštích dvou a půl letech schůze rozpočtového výboru. A určitě to nebude eh, období zrovna nejlehčí. Ale myslím si, že výsledky, kterých jsme dosáhli za velice obtížných podmínek v první polovině volebního období, tak to by eh, v nás mělo vzbudit optimismus i důvěru v to, že budeme dobře pokračovat i nadále. Eh, zde v průběhu těch dvou a půl let budeme muset eh, čelit velice těžkým ekonomickým rozpočtovým dobám, bezprecedentním v Unii a vlastně i nám se podařilo díky zpravodajům, díky koordinátorům, díky spolupracovníkům a tímto chci poděkovat eh, Josefovi Eličovi Pačekovi a našim spolupracovníkům, asistentům a všem. Takže díky všem se nám dařilo držet kurz a plnit eh, eh, rozpočtové funkce ve smyslu Lisabonské smlouvy, tak jak je to povinností Evropského parlamentu. A mimo jiné také se nám podařilo, eh, eh, že v kontextu toho důležitého vyjednávání, které bylo zahájeno, a my o tom budeme ještě hovořit, až budeme mluvit o finančním rámci na příští rok, takže eh, nám se hm, podařilo tedy hm, hm, vlastně spolupracovat, vyjednávat s radou jako rovný s rovným. A vlastně i poprvé se bude jednat i tom oddílu zdrojů EU eh, e a nikoli v pouze o výdajích se bude jednat tentokrát poprvé i o zdrojích rozpočtu. Chci tedy poděkovat za týmového ducha a za velice dobré osobní vztahy, eh, o které se naše činnost opírala již od roku 2009 a já jsem přesvědčen, že určitě tak to bude pokračovat až do roku 2014 a já osobně se budu snažit o maximální efektivitu a abychom pracovali v duchu přátelství a dobré nálady, doplňuji. Situace je těžká, tak o to více je třeba si zachovat dobrou náladu. Kolegové, tím jsme vlastně pojednali bod 1 programu, po, eh, bod 2 přijetí pořadu jednání a tam se, zdali má někdo nějaké připomínky. Eh, jinak lze považovat program za odsouhlasený. A teď, pokud jde o eh, rozdělení témat, tedy na do, co bude dopoledne, co bude odpoledne. Já jsem pochopil, že Jean-Luc Dehan si přeje, abychom o vlastních zdrojích hovořili spíše dopoledne, když tady bude, což tedy uděláme. A také i paní Grelie mě požádala, ona je eh, stínovou zpravodajkou za socialisty demokraty ke Eh, zprávě eh, kolegy Alfonsi. Týká se to dohody o rybolovu s Mozambikem. Já, Mozambikem. Já zde nevidím ale kolegu Alfonsiho, takže hm, potom se ho zeptáme, ale paní Grelie eh, by ráda, abychom tento bod odložili na odpoledne. Alfonsi to není, Grelie, paní Grelie také ne, tak se pokusíme o tom bodu jednat, až tu budou dnes odpoledne. Děkuji. Připomínám rovněž, že na dnešní schůzi na vlastní žádost. Kolem 15. hodiny si vyslechneme pana komisaře Levandovského. To byl takový silný okamžik naší schůze, který z důvodu zdvořilostních a přátelských rád by rád s rozpočtovým výborem eh, pohovořil o návrhu rozpočtu na rok 2013 a také i nám něco řekne o stavu vyjednávání o finančních výhledech. Bod 3. Sdělení předsedy. To máte v Kobu News. V Kobu News já bych chtěl říci, že pan Michael, Michal Teurer, náš kolega z ALDE, byl zvolen novým předsedou eh, výboru Kokobu. Já se s ním sejdu dnes odpoledne. A kolega Jan Mulder, který byl jeho předchůdcem v Kokobu, se stává první místo předsedou výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ne? Aha. Aha, tak toto mám tady napsané. E, takže je tam nějak hodně liberálů. No dobře. Omlouvám se. E, ale čistě egoisticky, sobecky, Eh, jsem rád, že Jan Mulder tímto bude moci věnovat více času práci v rozpočtovém výboru. Bod čtyři je schválení zápisu ze předchozích schůzí, mm, vše jste dostali, pokud nebudou námitky do konce dnešní schůze, tak, eh, tak jak je zvykem, tento zápis bude odsouhlasen. A teď v mezidobí tedy došel kolega Alfonsi. Není problém, aby vaše zpráva hm, hm, hm, byla diskutována odpoledne. Děkuji a děkuji i za paní Grelie, která je stínovou za socialisty demokraty, která nemohla být přítomna dnes dopoledne a proto eh, si přála tento přesun. Děkuji za vstřícnost. Nyní přejdeme k bodu 5, což jsou priority parlamentu s ohledem rozpočet 2013. Nejprve chci informovat rozpočtový výbor, že koordinátoři se dohodli na eh, přidělení dvou zpráv k rozpočtu 2013. Je to zpráva, která se týká rozpočtu Evropské komise, tak ta je přidělena Giovanni Laviovi, dě, mu. A pokud je ostatní instituce, tak eh, tuto zprávu bude eh, eh, mít Derek Wogan. Hned dám slovo Giovannimu, aby nám řekl, jaký jeho první pocit z přípravy rozpočtu na příští rok. Giovanni. Děkuji, děkuji pane předsedo. Eh, já i nejprve musím poděkovat vám i koordinátorům za důvěru, kterou jste vložili při eh, přidělení této zprávy a já se pokusím samozřejmě věnovat tomu maximální nasazení v zájmu evropských institucí a všech občanů Evropy. Myslím si, že je mojí povinností, abych začal tuto první výměnu názoru na téma rozpočet 2013 tím, že e, řeknu, e, e, jaký je obecný kontext, tedy kontext ekonomických finančních potíží, které zažívá Evropa, což je evidentní a což nelze nezohlednit. A je evidentní, že z toho vyplývají velice negativní důsledky. Tato krize má negativní dopady na produkci, na výrobu, na zaměstnanost, na finance. A takže je to rozpočet, který se připravuje v těžkém okamžiku, ale i přesto všechno Evropa se musí snažit rychle a konkrétně reagovat na situaci. Eh, rozpočet 2013 určitě bude rozpočtem obtížným a rozpočet je vždycky obtížný, když je málo zdrojů a když máme tolik různých politik, které je třeba financovat a tolik cílů které musíme plnit. A je třeba tedy vzít do úvahy všechny tyto potíže a snažit se stanovit strategii, která bude efektivní a která oživí ekonomiku. Hlavní linie bude první oficiální dokument Evropského parlamentu, na ten se zaměříme a zde je třeba zdůraznit, jaké jsou cíle, které Evropský parlament hodlá plnit eh, a jaké jsou základní politické priority. Je jasné, že zde eh, zde hm, já na příští schůzi tedy připravím a předložím takové ty základní linie, ale dovolte předem, abych anticipovala, abych řekl, abyste si udělali hm, hm, určitý dojem z toho a abych případně mohl dostat váš feedback, až tedy budeme předkládat zprávu. Takže klíčové slovo eh, v době krize samozřejmě je eh, eh, rozpočtová disciplína, tedy musíme mít tedy disciplinovaný rozpočet, ale je třeba velice vehementně prosazovat ty základní priority, o kterých chceme intervenovat, které jsou nezbytné pro dlouhodobý stabilní růst, oživení ekonomiky. A navíc mám zde cíle strategie 2020 a já se budu snažit tedy zaměřit tento rozpočet na některá klíčová témata a to je růst a zaměstnanost. Růst, zaměstnanost, to jsou ty základní elementy, na které je třeba se zaměřit eh, proto, abychom eh, mohli tedy eh, již tedy skončit s touto krizí, kterou bohužel pořád zažíváme. Je třeba i posílit naši pozornost eh, na malé střední podniky, protože to jsou strategické faktory rozvoje, a protože tam je velký potenciál ekonomického růstu a inovací. A zde my eh, vlastně eh, zde dva ze tří pracovníků pracují v malých středních podnicích v Evropě, takže to je vlastně základní osa nebo eh, kostra naší ekonomiky, takže eh, na to já se zaměřím v rozpočtu 2013 a budu se snažit tedy především zaměřit se na oživení ekonomiky a vytváření nových pracovních příležitostí, protože to je dnes velice nezbytné pro to, abychom mohli i e, dát práci všem mladým lidem, e, kteří čekají na práci a jsou to mladí absolventi, kterým se nedaří nalézt stabilní práci. Je jasné, že asi zde Nemusím hovořit eh, o detailech jednotlivých eh, kapitol, rubrik, to udělám, až tedy připravím ty základní linie pro rozpočet 2013. A potom s přispěním všech specializovaných výborů budeme moci eh, provést hlubokou analýzu. Je jasné, že v tomto okamžiku musíme ale také vyslat jasný signál Evropě, a to je, jaká je přidaná hodnota evropských zdrojů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 Eh, když se zaměříme na ty hlavní priority v Evropě, tak má ekonomickou návratnost eh, daleko větší, než je tomu, když by se vynakládalo to euro v národním rozpočtu. A proto i v rámci toho evropského semestru musíme nalézt synergii s národními eh, rozpočtami, tak aby byly strukturovány synergicky v souladu, abychom mm, tak posílili ekonomiku. A dále pár závěrů předtím, než Eh, si vyslechnu vaše reakce případně. Je zjevné, že rok 2013 je sedmým rokem finančních výhledů. Je to vlastně poslední rok tohoto programovacího období a je třeba vzít do úvahy postup a pokrok jednotlivých programů. Nesmíme tedy eh, i zapomenout na zkušenosti, eh, které jsme vyvodili z posledního dohodovacího řízení o rozpočtu 2012. To, to máme pořád živě v paměti a je je třeba tedy se eh, o to opřít a poučit se. A je třeba tedy využít eh, zkušenosti, které máme a eh, Sidonie, potom Francesca Balzány, ty to dobře vědí a je třeba tedy na ně navázat. A je to období tedy krize a členské státy mm, při přípravě rozpočtu na rok 2013 určitě Eh, vzhledem ke krizi budou eh, věnovat velkou pozornost eh, položkám platby. Ale my neustále musíme monitorovat, sledovat platby, vývoj pladeb a je to velice správné zaměřit se na platby, protože Evropa eh, si nemůže potom dovolit další zpomalení, až skončí krize. A já doufám, že my všichni dohromady, eh, eh, že budeme schopni spolupracovat na tom, že budeme mít rozpočet sice disciplinovaný, ale důvěryhodný, který se jasně zaměří na ekonomický růst a zaměstnanost, na ty základní priority. Děkuji. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je vous... Děkuji, pane zpravodaji. Nyní bych navrhoval předat slovo panu Derekovi Vogenovi, který se bude zabývat zprávou o ostatních oddílech a poté proběhne globální debata. Potom se budeme věnovat tedy tomu, jak budeme postupovat při přípravě rozpočtu na rok 2013. Takže slovo má Derek. Thank you, President. And... Uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat kolegům za to, že mě eh, navrhli na tuto pozici. Jsem velmi rád, že budu moci vykonávat tuto práci a těším se na ní. Stejně jako můj kolega, chtěl bych začít tím, že zasadím věci tak trochu do kontextu. Kontext samozřejmě spočívá v tom, že v celé Evropské unii nyní čelíme obtížným ekonomickým a finančním výzvám a toho bychom si měli být vědomi. To musíme vždycky zohledňovat, když budeme vypracovávat rozpočet parlamentu a také rozpočet ostatních institucí. Včera pan komisař Levandovský zaslal dopis všem institucím, ve, kterém ve kterém je vyzýval, aby zvyšování na rok 2013 ponechali na 0,9%, protože on se domnívá, že taková to bude inflace. Takže kontext, který jsem chtěl zmínit, dále souvisí s časovým harmonogramem. Časový harmonogram můžete nalézt v, rozpočtových, v rozpočtovém newsletteru, který máte před sebou. A to načasování je velice těsné. Proč je tomu tak? Jeden důvod je ten, že my jsme chtěli zajistit, že odsouhlasíme pokyny předtím, než se sejde eh, předsednictva, než vydá prognózy. Kolegové si připomen, připomenou z minulého roku, že předsednictvo vydalo prognózy ještě předtím, než my jsme odsouhlasili pokyny a my bychom nechtěli, aby taková situace nastala i tento rok. Další důležitá věc, Související s časovým harmonogramem je ten, že my musíme odsouhlasit prognózy do konce března. Musíme komisaři naše prognózy zaslat tak, aby to mohlo být eh, obsaženo v návrhu rozpočtu v Dubnu. Takže to jsou dva důvody, proč máme takovéto těsné eh, načasování. Pokud je o návrh zprávy, kolegové možná mají tu kopii už před sebou. V prvním odstavci jsem chtěl kolegy upozornit na to, je to číslo jedna na eh, dolní části strany, to je asi klíčový odstavec v celé té zprávě. A tam Vyzývám k zmražení eh, rozpočtu všech eh, rozpočtů institucí. Ponechávám tam sice trochu manevrovací prostor, píšu tam zmražení, ale nepíšu, zda by to mělo být absolutní nebo v reálných čísel. Také musíme mít na paměti, že je nutné financovat právně závazné povinnosti. Takže když tam říkám zmražení, mám, ponechávám tam trochu manevrovacího prostoru. Dále jsem chtěl nastínit, kde bychom mohli ušetřit v rozpočtu parlamentu. Nechtěl jsem to tam zmiňovat příliš podrobně, ale tak, takové širší nebo obecnější návrhy tam zmiňuji, kde bychom mohli ušetřit. Začneme číslem 2 na horní straně, na, hor, na horní části druhé strany. Tam vyzývám k lepší institucionální spolupráci v například eh, lidských zdrojích, organizaci technologií a u budov. V Kokobu včera proběhla prezentace výboru regionu a EHSV. A tyto dvě instituce nám sdělily, že vypracovali společnou dohodu, že v těchto oblastech už oni spolupracují a možná my bychom to mohli použít jako model pro lepší spolupráci mezi ostatními organizacemi, tak, abychom dosáhli úspor. Dále na této stránce se ještě zmiňuji o dalších možnostech, Mám pocit, že každý rok máme řadu rozpočtových linií, kde peníze neutratíme a pokud existuje takovýto trend, mohli bychom se tady právě snažit eh, uspořit v rozpočtu parlamentu. Dále u čísla 9 vyzývám k zmražení u rozpočtových linií pro příspěvky jednotlivým členům. To je vlastně stejný postup, eh, jaký jsme uplatnili už tento rok. Možná je to taková myšlenka, kterou by kolegové mohli projednat. Možná bychom to zmražení mohli uplatnit pouze na rok 2013, ale ještě o tom budeme jednat. Potom číslo 11 v dolní části strany, tam se zmiňuji o stavební politice. Samozřejmě to bylo v minulosti kontroverzní téma, Parlament musí trvat na tom, že jakákoliv politika v tomto smyslu musí být otevřená a transparentní a zároveň říkám, že poslední část tohoto odstavce zmiňuje, že žádné nové stavební projekty by neměly být eh, uzavírány během tohoto volebního období. Kolegové s tím asi budou souhlasit. My už jsme odsouhlasili eh, na konci minulého roku řadu stavebních projektů, ale já myslím, že to by zatím mělo být vše a měli bychom se vyhnout eh, uzavírání nových projektů na zbytek našeho volebního období. Ještě se vrátím k číslu 7. To je bod, který jsem začlenil do návrhu zprávy a je to věc, kterou by také kolegové mohli zvážit. V sedmičce vyzývám k nezávislému posouzení, hodnocení rozpočtu parlamentu. To je věc, o které jsme jednali už v minulosti. Kolega Maňka si o tom e, zmiňoval, ale je poměrně důležité, aby někdo z vnějšku eh, přišel do parlamentu, zaměřil se na náš rozpočet a například navrhl nám, kde bychom ještě mohli uspořit. Pokud s tím kolegové budou souhlasit, bude muset proběhnout diskuze o tom, kdo takto bude postupovat, kdo to hodnocení provede a na co se zaměří. Takže v této části eh, jsem otevřen diskuzi. Takže, vážený pane předsedo, to je z velké části eh, tedy k rozpočtu parlamentu a pokud je o ostatní instituce, tam já vyzývám ke zmrazení rozpočtu. Nicméně ještě jednou opakuji, že jsem tam ponechal uh, trochu manevrovacího prostoru, použil jsem tam slovo encourages, vyzývám. A ještě jednou chci připomenout, že některé instituce, jako například Soudní dvůr, budou pod tlakem. Možná, že některé instituce budou potřebovat ještě dodatečné zdroje, takže já vyzývám ke zmrazení rozpočtu, ale ponechávám zároveň manevrovací prostor. To jsou tedy mé pokyny, vážený pane předsedo. Eh, v této fázi jsou pokyny zatím ještě poměrně stručné. Budeme se snažit, aby byly co nejstručnější i v budoucnu. Doufám, že kolegové na, budou v tomto spolupracovat a nebudou to příliš natahovat nebo příliš komplikovat. Děkuji vám. Děkuji, milý kolego. Chtěl bych poděkovat oběma zpravodajům. A stejně jako oni, i já bych chtěl vyzvat k tomu, že máme opravdu velice, nebo chtěl poukázat na to, že máme velice krátké lhůty na přípravu těchto pokynů. Koordinátorům jsem položil otázku, zda si přejí, abychom eh, znovu postupovali takto a vypracovali pokyny předtím, než eh, předsednictvo parlamentu přijme prognózy. A pokud je rozpočet komise, tam to musí být předtím, než komise předloží návrh rozpočtu. Koordinátoři mi to potvrdili. Přáli si to. Domnívali se, že z politického hlediska je nutné, aby se parlament vyjádřil na plenární zasedání k prognózám rozpočtu na rok 2013 a domnívají se, že bychom takto měli postupovat na začátku roku. Z toho důvodu tady máme toto velice eh, těsné načasování, které jsem už zmiňoval které máte v Kobu News. A my budeme hlasovat o první zprávě Dereka Vogena při dalším našem zasedání. Další kolegyně má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak říkal pan a zde asi není nejlepší ekonomická etapa v historii Evropy a vůbec to není snadné teď diskutovat o rozpočtu když naše země eh, významnou měrou musí škrtat ve svých rozpočtech. A je také pravda, že náš rozpočet naštěstí nemá ten deficit a eh, tudíž musíme se trochu držet té linie jako do posud. To znamená, my jako Evropský parlament nemůžeme žádat nemožné, nemůžeme žádat velké navýšení, nárůst, eh, který by byl neopodstatněný ale my musíme neustále eh, se zaměřovat na ty významné oblasti, jako je inovace, jako je věda, výzkum nebo jako je zahraniční politika. A myslím si, že musíme tedy mít rozpočet, který Eh, bude pomáhat členským státům a bude i řešit krizi a je třeba využít ten rozpočet jako nástroj pro růst a zaměstnanost, jak říkal pan Lavia, eh, to bude naše základní linie a především pro zaměstnanost mládeže, mladých lidí, kteří eh, tedy v tomto okamžiku představují velký problém. A je třeba Eh, především eh, eh, nepoužívat slovo tedy ta rozpočtová disciplína nebo škrty, ale mm, nastavit to pozitivně, brát to jako investici je třeba moci i financovat eh, politiky, mm, mm, které jsme si stanovili ve strategii 2020. A je třeba tedy využít tento rozpočet, abychom podporovali tuto strategii, protože jinak Evropská strategie 2020 jako další eh, selže zkrachuje, a protože na to nebudou peníze a není na tom nic nového, jak jsem říkala. Tyto dva předchozí roky e, byly podobné a já myslím, že se parlament choval dostatečně zodpovědně, pokud jde o požadavky na navýšení zdrojů a je třeba, abychom i my tady z parlamentu pomáhali. V každém případě uvidíme, jaký nakonec bude návrh komise a e, Evropský parlament se k tomu vyjádří. Také i bych chtěla mm, položit otázku mm, komisi, především nevím, zdali, ale teď je to možné. E, v červenci 2013 vstoupí Chorvatsko a Chorvatsko to bude země navíc, e, což bude e, znamenat další politiky, respektive investice v této zemi a zde mm, i tato země tedy začne eh, pracovat eh, v našich institucích, což bude také výdaj, ale samozřejmě investice. A já se ptám, co se stane eh, s těmi penězi, které budeme potřebovat pro to, aby přistoupilo Chorvatsko. To znamená, změní se finanční výhledy, tak jak se to udělalo při dalších předchozích rozšiřováních, nebo jak to navrhne komise? až bude předkládat rozpočet eh, a vezme do úvahy již tam Chorvatsko, anebo potom v červenci, až Chorvatsko vstoupí, eh, tak se to upraví. Je třeba, eh, abychom věděli, jak tedy se přistoupí k tomu, k tomu rozšíření. Děkuji. Děkuji vám. Já se domnívám, že Chorvatsko rozhodně bude významným tématem při diskuzi o rozpočtu jednak v jednotlivých institucích a také mezi institucemi. Dále má slovo Salvador Gariga. Děkuji, pane předsedo. A, e, e, takže v podstatě ty dva první příspěvky k rozpočtu 2013 byly ve španělštině, to je zajímavé. Ano. Takže, e, takže já bych navázal na to, co řekl kolega Lavia. Je to otázka toho, že máme již vlastně pět let tady krizi, ekonomickou krizi. A první otázka, kterou si musíme položit a e, a to je součást přece našeho úkolu i na rok 2012. A to je přesně e, e, v čem rozpočet Evropské unie pomohl, k čemu byl při řešení hospodářské krize v členských státech v posledních letech. A mm, jak řekla kolegyně Eider, tak my Eh, na to řekla dobře, my neutrácíme peníze, my investujeme. A eh, investice musí vytvářet růst a příležitosti v hospodářství. A já proto si myslím, že to musí být ta základní orientace na příští období. Eh, my tedy rozpočet, který jako vždycky bude se opírat o investice a jak již řekl kolega Vogen, my jako naše frakce podporujeme to, aby skutečně ta část, kde můžeme, kde můžeme uspořit, jsou administrativní náklady všech institucí, komunitárních institucí. A, no, ale je pravda, že tam procentuálně ta položka je velice malá, ale tím vyšleme takový signál vůči veřejnému mínění, že jsme schopni dělat škrty v administrativě a že eh, budem, ale s tím, že samozřejmě zachováme ty výdaje na investice, protože to je zásadní. Také víme, že to musí být eh, tedy rozpočet velice eh, disciplinovaný a a já myslím, že to nemá žádnou negativní konotaci přece, to znamená umírněnost při růstu pladeb a e, v členských státech to znamená škrty. To slovo znamená velké škrty, velké redukce, ale pro nás to musí být jenom to, že e, lépe e, naorientujeme, nasměrujeme ty prostředky a dojde k malému nárůstu pladeb. Je třeba si připomenout, že většinou to, ta jediná část, která bude růst v národních rozpočet, je ta část, která se týká mm, těch transferů do evropského rozpočtu. Pouze to bude růst v národních rozpočtech. A proto eh, musíme tedy to mít na paměti, až budeme vyjednávat s radou. A mm, mm, eh, protože eh, ty protože eh, rada eh, si přála, eh, jak jsme slyšeli v listopadu, daleko větší škrty v platbách v evropském rozpočtu, ale pro nás to znamená tato disciplinovanost lepší volba cílů. A toto je zatím předčasná fáze rozpočtového, eh, rozpočtové procedury a ještě tedy nás eh, čeká tedy vlastně to, mm, že musíme eh, nejprve tedy odhlasovat zprávy našich dvou zpravodajů, Laví a Vogana a víme, že cílem je přijít do dohadovacího řízení s konsolidovanou pozicí a mm, teď končím Nikdy se nemůžeme eh, vrátit ke zkušenosti z dohadovacího řízení z minulého roku. To ne. My tam musíme jít i s jasnou představou, jaká jsou ta čísla plnění na straně členských států, protože jinak opět budeme v rukách eh, na milost a nemilost radě a to přece nikdo tady ve výboru nechce, tomu se musíme vyhnout. Děkuji. Merci Salvador. Děkuji Salvadore. Domnívám se, že ta vaše poslední věta eh, je věc, kterou asi sdílí všichni ti, kteří se účastnili konciliačního řízení a je to zároveň jedna z otázek, která by měla zaznít dnes odpoledne, kterou bychom měli projednat s panem komisařem Levandovským. Je tady jednak ten problém eh, rychlosti využívání eh, úvěrů To je téma, u kterých eh, To je věc, eh, kde jsme narazili na obtíže při posledním konciliačním řízení. Další kolega má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát jednak vám a také vašim kolegům na podiu ke znovuzvolení. Jménem naší skupiny chceme říct, že jsme velmi rádi, že vás tam máme. Pan Alvaro, který je naším stínovým zpravodajem na další téma, tady dnes nemůže být, ale bude se aktivně účastnit eh, později během vyjednávání. Chtěl bych také eh, poblahopřát panu Laviovi a panu Vogenovi. Pokud je o rozpočet příští rok, musím říci, že je nám potěšením, že máme stálého zástupce v této věci, protože se nacházíme v situaci, kde je jasné, že máme celou řadu závazků a částka pladeb nebo strana pladeb je problematická v kontextu toho, co říkali kolegové, ale také v kontextu diskuze, kterou jsme měli minulý rok s radou, kdy rada eh, nechtěla zaplatit své účty a to je věc, která nám dělá starosti. To je tedy něco, na co se budeme muset zaměřit tento rok a také je to důležité eh, v kontextu vyjednávání o VFR, tak abychom v budoucnu zabránili podobné situaci. Není to sice jednoduchá věc, ale rozhodně to ovlivní vyjednávání o rozpočtu na rok 2013. Pokud je o celkovou situaci z ekonomického hlediska, velmi rád slyším, že pan Lavia se zmiňoval o úsporných opatřeních. Je totiž jasné, že budeme muset mít takovýto přístup a zároveň budeme muset zohlednit to, co pan zpravodaj říkal, a sice to, že se musíme zaměřit na to, jaký typ výdajů vede k růstu. Naše skupina minulý rok podporovala určité škrty, a to proto, abychom dodrželi celkovou úroveň závazku a plateb, která by byla přijatelná, ale zároveň jsme se chtěli eh, začít zaměřit na takové prvky, které podporují růst. Minulý rok to nebylo možné a my rozhodně předložíme podobný návrh i tento rok. Jsem si jist, že budeme moci určitě schválit některé z těch bodů, které jsme předkládali už minulý rok. Něco z toho je relativní i nadále a také věřím, že proběhne velmi konstruktivní dialog. Jsem si tedy jist, že předložíme iniciativy v tomto smyslu a zjistíme, jak, jakým způsobem bychom se mohli začít zaměřovat na takové prvky, které eh, podporují růst a zároveň, abychom nenavyšovali příliš rozpočet, protože to není realistické. Takže to bylo, pane Eh, předsedo, velmi stručně toto jsem chtěl říct já a můj kolega si k tomu ještě podrobněji vyjádří. Děkuji. Děkuji. Pan Bokroš. Thank you, Mr. President. Děkuji. Jenom velmi stručně mi dovolte, abych řekl panu Labiovi, že nemůžeme rozpočet stavit do nerealistického kontextu. Hospodářský eh, růst eh, dnes eh, nemáme, a to ze dvou důvodů. Jednak proto, že evropský rozpočet je na to příliš malý a nemůže nastartovat hospodářský růst nebo zaměstnanost. Je tady spíše proto, aby investoval do určitých oblastí, kde to možná na některých místech může zpomalit ztrátu pracovních míst a smírnit negativní dopady recese. To je za prvé. Za druhé, dnes ani národní rozpočty nemohou až tak přispět k vytváření pracovních míst a hospodářského růstu. Když se podíváme na dva státy, okud, eh, odkud pocházejí dva předchozí řečníci, tedy Španělsko a Itálie, to jsou dva státy, které se nemohou dovolit navyšovat rozpočtové výdaje. Na, právě naopak, Včera na titulní stránce El País bylo, že půl milionu pracovních míst eh, se eh, zmizí dnes ve Španělsku v důsledku krize a v důsledku toho, že vláda Mariana Rachoje se musí držet eh, rozpočtové disciplíny a musí být v tom rezolutnější než ta předchozí vláda. A v důsledku toho nezaměstnanost roste ještě výše. A dále je potřeba si uvědomit, že celá eurozóna, když ne celá Evropa, je dnes v recesi a tím pádem ubyde ještě více pracovních míst a proto si myslím, že rolí evropského rozpočtu není vytvářet pracovní místa, není eh, podporovat hospodářský růst, ale budovat infrastrukturu, eh, podporovat vzdělání, inovace a možná, že v důsledku to trochu eh, zmírní ty negativní trendy. Takže opravdu nemůžeme čekat, že v důsledku eh, provádění evropského rozpočtu nastartujeme hospodářský růst, ale měli bychom mnohem přesněji si stanovat priority eh, v oblasti našich výdajů a naopak se zamyslet nad tím, co bychom měli nejvíce seškrtat. A proto velmi vítám přístup Dereka Vona, který říkal, že celkové zmrazení by bylo chválihodné, ale v rámci toho je potřeba uplatňovat určitou flexibilitu. Co bych já mu eh, velmi eh, silně poradil jako priority tak by to mělo být přijetí Chorvatska nebo vstup Chorvatska do EU. Jinak bychom se měli snažit snižovat eh, administrativní náklady, náklady na infrastrukturu a tak dále. Děkuji, pane kolego. A teď Helga Triple. Děkuji. Eh, já vám blahopřeji ke zvolení, pane předsedo, jakož i ostatním kolegům. Chtěla bych se vrátit k poslednímu plenárnímu zasedání ve Štrasburku minulý týden. 521 hlasů odmítlo fiskální smlouvu jako eh, odporující komunitární metodě. Chtěla bych citovat Elmara Broka za EPP, který pro mě, podle mě řekl klíčovou větu, a sice to, že nemusíme jenom, eh, nemůžeme jenom škrtat, ale musíme eh, nejenom schvalovat strukturální reformy, ale také provádět v praxi. A musíme také cíleně investovat. A na tom se velkou většinou také parlament shodl. Nicméně to vždy neodpovídá politice členských států. A podle mě by se to mělo projevit v našich eh, prioritách, našich zásadách rozpočtové politiky. Aspoň tak já to chápu, když velkou většinou, parlament tedy většinou 521 hlasů, Ehm, přijme takový postoj, jaký přijal minulý týden. Co to znamená pro nás v této diskusi? A je potřeba se kriticky podívat na to, jak probíhaly rozhovory s radou eh, v loňském roce o těchto otázkách. Naším měřítkem, a zase, si, eh, zase ocituji Elmara Broka, naším měřítkem by měl být to, že všechny tři instituce, Rada, Komise, Parlament, si, eh, se vzájemně dohodli na strategii do roku 2020, kde je napsáno, jaké cílené investice by měly být prováděné. Je tam všechno to, co říkal pan Bokroš. Je, jsou tam priority v oblasti infrastruktury, podpora udržitelného růstu, podpora Eh, inovací, výzkumu, vzdělání a pokud eh, všechno bude investováno správně a dobře, tak z toho může možná vzejít eh, určitý hospodářský růst. A to jsou ty klíčové oblasti, na které se musíme zaměřit. A teď se dostáváme do situace, kterou tady popsal řada kolegů, kdy členské státy mají obrovské problémy, dělají škrty, škrty, škrty. To je, převládá u všech, ale samozřejmě i to přispívá k prohlubování těch problémů, protože je možné eh, dělat takové úspory, až eh, to podkope celou ekonomiku. Já teď nechci eh, hovořit o dluhové krizi jako takové, ale myslím si, že na Řecku nebo na ostatních zemích vidíme, že když nedokážeme nalézt správnou rovnováhu mezi škrty a investicemi, tak to může být také zničující. Teď na nás eh, vyvíjí obrovský eh, tlak rada, musíme všichni šetřit, nemůžete dělat něco jiného než my, eh, nemůžeme vám prostě dát nic navíc. Ale já si myslím, že tady je jeden obrovský rozdíl a sice to, že ve členských státech musí odbourávat dluhy nebo splácet své dluhy, zatímco v Evropské unii žádné dluhy nemáme. Podle mě je to velmi přesvědčivý argument, když nám někdo říká, co máme dělat v příštích letech v oblasti rozpočtu. Já jsem stejně jako minulosti toho názoru, že eh, bychom se měli držet strategie do roku 2020, protože ta nám dává dobré argumenty pro to, eh, že v určitých eh, přesně vymezených oblastech musíme navýšit výdaje na ty investice, které potom budou produktivní to by mělo být naší strategickou otázkou, strategickým, strategickou otázkou, jestli chceme jít eh, v tomto smyslu do konfliktu s radou a riskovat, že prohrajeme, anebo to necháme být. A, nebo a řekneme, že proti radě nemůžeme ničeho dosáhnout. Pokud si ale nebudeme věřit, že dokážeme něco prosadit, no a více méně se pouze budeme držet těch číselných údajů, které nám nabízí rada, a když taky eh, socialisté a co pan Bokroš eh, říkali, eh, že přece jen si chceme stanovovat určité priority, tak budeme muset dělat převody a změny v rámci rozpočtu, protože jinak to možné není. A proto si myslím, že tady to je zásadní otázka, na kterou si musíme strategicky odpovědět, jestli chceme si identifikovat určité, identifikovat určité oblasti, kde chceme eh, provést navýšení rozpočtu, což bude vyžadovat určité pře vádění prostředků mezi eh, kapitolami a nebo hm, eh, musíme zvolit nějakou jinou možnost a o tom se teď musíme dohodnout. Jinak budeme v té situaci, ve které jsme byli už v listopadu a já si nemyslím, že to bylo příliš potěšující a myslím, že jsme z toho nevyšli zrovna silně jako parlament. A druhá poznámka týkající se návrhu Dereka Vona. Všechno eh, tam považuji za velmi rozumné. Eh, myslím, že se tam objevují určité důvody, eh, proč na některých místech rozpočet komise lehce narůstá a víme, jak se těžko snižují administrativní náklady na straně druhé. Jeho opatrné zacházení s Evropským soudním dvorem je podle mě správné. Je potřeba si uvědomit, že ten soudní dvůr musí být funkční a fungovat dobře, ale Ehm, přenáší to spíše do oblasti sebe odpovědnosti při nakládání s rozpočtovými prostředky. Ehm, poukazuje na určité oblasti, kde eh, je možné eh, dosáhnout lepší efektivity a kde je možné dosahovat úspor. A zase si myslím, že bychom měli vycházet z určité rovnováhy. Měli bychom se poučit, měli bychom poukazovat na špatnou implementaci, ale neustále trvat na tom, že eh, pořád chceme financovat určité investice, které máme posány v, ve strategii do roku 2010 a které skutečně vytvářejí přidanou hodnotu v evropském měřítku a ty můžeme si prosadit i na veřejnosti. Děkuji. Já vám děkuji, Helgo. Teď paní Andrasen. Děkuji, pane předsedo, já vám a blahopřeji k eh, vašemu znovu zvolení předsedou tohoto výboru. Toto je pro mě už čtvrtý rozpočet, eh, kterým se zabývám. A zase do toho procesu vstupujeme bez toho, abychom měli přesnější informace o využívání Eh, evropských prostředků ze strany členských státech. Nemáme o tom žádné přesné údaje. Pan Garika říkal, že si myslí, že eh, evropské prostředky vedly k prohloubení krize, ale nevíme o tom nic. Helga říkala, že musíme mít prostředky na to, abychom mohli nastartovat růst, ale pořád nevíme, kam máme investovat. Potřebujeme určité minimální informace, abychom to věděli eh, a proto potřebuje vědět, jak ten rozpočet fungoval v ekonomikách členských států v minulosti. Například globalizační fond, který eh, má hodně peněz, eh, v podstatě vůbec nevíme, kolika, ke kolika lidem eh, se ty peníze dostaly, víme, kolika společnostem šla, nevíme, kolik lidí to ovlivnilo, stejně tak nevíme, Eh, jestli díky tomu lidé si našli nové pracovní místo. Eh, a to zase nevíme. A já bych například chtěla upozornit na to, že Řecko od eh, doby vstupu do EU obdrželo pouze ze strukturálních fondů 60 miliard euro. Můžeme někdo říct, na co to použili ty peníze? Rozhodně to nevedlo k růstu ekonomiky. Možná, že to celé spotřebovali, ale rozhodně to nevedlo k eh, růstu. A stejně tak můžeme se podívat na strukturální eh, fondy u jiných zemí, které teď mají problémy. Na co všechny ty peníze šly? Nemůžeme neustále žádat daňové poplatníky, aby nám dali více peněz a potom je vyhodit z okna. A tady plánujeme jakýsi velký rozpočet, ale když nevíme, na co ty peníze půjdou, tak ty peníze jsou eh, vyhozené. A já myslím, že v době krize je potřeba se zabývat hlavně otázkou, Eh, na co ty peníze jdou. A já odmítám se toho dále účastnit a dávat členským státům tolik peněz a přitom oni nám vůbec neposkytují informace o tom, na co ty peníze jdou. Děkuji. Já vám děkuji, paní Andreasen. K prvnímu bodu, o kterém jste hovořila, tedy jaké byly eh, výsledky toho globalizačního fondu, Myslím, že k tomu eh, bychom si měli vyžádat přesné informace, abychom měli k dispozici, v tom máte pravdu. Koordinátoři se dohodli, že pro řízení eh, nebo následné sledování projektů, asi tak i monitoring budoucích projektů z tohoto fondu budeme mít trochu eh, jiný systém v rámci rozpočtového výboru. A já bych navrhoval, aby první úkol kterým se ta pracovní skupina, která takto vznikne, bude zabývat, bude odpověď na vaši naprosto legitimní otázku. Vaší druhé poznámce, to je zásadní politická otázka v kontextu krize, tedy eh, jestli máme zavést určitou podmíněnost pro čerpání eh, kohezních fondů a strukturálních fondů v těch zemích, které by eh, nedodržovaly ty eh, schválené rozpočtové pokyny, tedy eh, rozpočtovou disciplínu. To je velmi důležitá věc. A já si myslím, že naše specializované výbory, včetně našeho, k tomu určitě budou muset zaujmout stanovisko. V tomto okamžiku bych vám chtěl dát následující informaci. Dostali jsme k dispozici hemicyklu, což je asi projev úcty k práci, kterou odvádíme jako rozpočtový výbor. Ale má to určitou nevýhodu, což je to, že se tady neroznáší káva. Nicméně káva je k dispozici na, vchodu do sálu, takže pokud někteří z vás absolutně potřebujete kávu, abyste vůbec eh, mohli poslouchat ostatní, tak vás vyzývám k tomu, abyste eh, poprosili vaše spolupracovníky, aby vám tu kávu donesli. Já děkuji všem kolegům, kteří eh, promluvili a teď dáme slovo dalším, pan Gebrandaj. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že Nejlepší způsob je ukázat, že to myslíme vážně s úsporami, je to, že tu kávu bude mít právě u vchodu do sálu. Já bych eh, vám a vašim eh, spolupracovníkům místo předsedům chtěl také eh, pogratulovat. Já jsem velmi spokojený s tím výsledkem. A jak už říkal pan Haglund, bych se chtěl vyjádřit ke zprávě Dereka Vona. Zejména eh, bych se chtěl vyjádřit k rozpočtu pro naši instituci, pro parlament. Do značné míry souhlasím s tím, eh, na co upozorňoval Derek. Chtěl bych ještě v rámci toho zdůraznit dvě věci. Za prvé, Derek se tady snažil eh, přijít na určité překrývání a neefektivnosti. Já si myslím, že bychom eh, měli odhalit tato slabá neefektivní místa v našem rozpočtu. Velmi špatně se to sleduje. V loňském roce jsme například byli svědky toho, eh, že eh, panovala velká jednota pro to, abychom přijali tu evropskou přidanou hodnotu, proč tomu ale jsme my byli tady na výboru. Výsledkem bylo přijetí něčeho, co se možná jmenuje trochu jinak, ale e, má to úplně stejný význam a proto si myslím, že bychom měli prosadit více transparentnosti do našeho rozpočtu a trochu tím zlepšit také vztah, který panuje mezi tímto výborem a předsednictvem parlamentu. A za druhé se chci e, vrátit k tomu, co Derek požadoval, tedy Eh, zhodnocení nebo posouzení rozpočtu Evropského parlamentu. O to jsme žádali už eh, v minulosti, loni například ve dvou různých usneseních. Plenární eh, zasedání potom požádalo o studii a generální tajemník to dosud neprovedl, nebo to odmítá provést. My jsme se v ním včera mohli setkat na výboru pro rozpočtovou kontrolu, zase jsme o to požádali a on řekl, že nevidí žádný důvod, proč takové posouzení si nechat zpracovávat. A já si nemyslím, že bychom to měli tolerovat eh, takovéto jednání. Pokud plenární zasedání o něco takového požádá, tak si myslím, že se to prostě udělat musí bez nějakých výmluv. Můžeme tu znovu sformulovat v usnesení, když já si nemyslím, že je to potřeba. Měli bychom to připomenout eh, administrativě a předsednictvu, že už to byl náš požadavek minulosti a že bychom si měli udělat nezávislé posouzení našeho rozpočtu co nejdříve. Loni jsme to chtěli, abychom to mohli promítnout do rozpočtu na rok 2012, to už bylo moc pozdě ale já jsem si naprosto jistý, že to potřebujeme v tomto roce, abychom to mohli dělat na rok příští. Já vám eh, děkuji, Jeran Ferm. Děkuji, pane předsedo. Jenom několik eh, dratečných poznámek k obecnému rozpočtu, ale nejprve samozřejmě i já bych vám chtěl poblahopřát k vašemu zvolení. Jsem velmi rád, že podstatná část předsednictva byla znovu zvolena, protože tady vždycky na tomto výboru panoval duch spolupráce a já doufám, že i pan eh, ten nový eh, tedy člen předsednictva výboru, pan Lyon, se bude držet dosavadního způsobu práce. Pan Bokroš tady prohlásil, že evropský rozpočet je příliš málo na to, aby měl nějaký hmatatelný dopad na evropskou ekonomiku. To je do určité míry pravda, ale jaký je z toho závěr? Eh, podle mě z toho vyplývá jasný závěr, že ten rozpočet se musí navýšit, aby měl nějaký eh, hmatatelný dopad. Ale vím, že je to samozřejmě obtížné. Abych byl seriózní, tak si myslím, že dnes úplně všichni v této debatě chápou, že potřebujeme nějaký hospodářský stimulus. Ale eh, všichni říkají, že to je politicky nemožné. Pokud správná věc je politicky nemožná, tak jsme opravdu eh, Eh, jsme na tom eh, špatně. Myslím si, že bychom měli být schopni přesvědčit radu a členské státy, že určité věci se prostě financovat musí. A teprve potom to bude mít ten správný eh, dopad. A já se samozřejmě rád vyslechnu, co k tomu řekne Francesca Balzany, ale měli bychom se podívat na programování rozpočtu, na analýzu rozpočtu, na analýzu toho, jak jsou ty peníze čerpány a čemu a na základě toho bychom měli vypracovat argumenty eh, v tom smyslu, že eh, tyto prostředky mohou mít smysl a že jsou užitečné. A já vím, že to Francesco začala dělat v loňském roce a podle mě bychom měli zajít ještě dál v tomto roce, abychom se ujistili o tom, že ty peníze jsou vynakládány správně a účelně. A tím eh, doufám, že vycházím tříci paní Andrásen přestože s ní úplně nesouhlasím, ale myslím si, že pro ty, kteří chtějí skutečně vědět, eh, tady existuje spousta informací o tom, jak jsou například strukturální fondy využívány ve českých státech. Eh, já například eh, ve Švédsku vedu Národní výbor pro hodnocení sociálního fondu a máme k dispozici spoustu údajů. Takže si myslím, že ti, kteří chtějí vědět, se mohou seznámit se, s těmito informacemi, ale potřeba je aktivně hledat. A dále si myslím, že bychom si měli vypracovat silnější argumenty pro tuto diskusi, protože ta diskuse bude velmi obtížná s radou a se členskými státy a podle mě bychom také měli lépe diskutovat s ostatními výbory v tomto parlamentu tak, abychom si získali jejich pomoc pro toto přesvědčování, které teď eh, nastane a proto plánování příštího programačního období, protože potřebujeme začít bavit o tom, kolik peněz budeme v tom eh, příštím výhledu potřebovat a proto je teď správný okamžik začít diskutovat s ostatními výbory, tak abychom měli solidní analýzy eh, prostředku. Pokud jsme schopni ostatní přesvědčit o tom, že to, co utrácíme, utrácíme účelně a smysluplně, tak se nám to může podařit. Jinak se to všechno vytratí v, tomto, v té atmosféře škrtů. A dostane se to na celkovou ekonomickou úroveň, která už opravdu není eh, rozumná. A myslím, že se to eh, stalo jakousi mantrou, kterou všichni opakují a která ztratila jakýkoliv eh, smysl. To je všechno ode mě. Já vám děkuji, kolego. A teď Monika Holmajer. Děkuji, pane předsedo. Já bych hlavně chtěla poděkovat kolegovi Derekovi Bonovi, my už jsme se o tom včera bavili spolu. Jeho návrh eh, mi přijde nejenom eh, kompatibilní, ale přijde mi, že obsahuje velmi kvalitní návrhy. V loňském roce jsme se parlament rozhodl že tam, eh, kde nemůžeme akceptovat navýšení rozpočtu, eh, budeme muset eh, zahájit určitá jednání s administrativou v tomto parlamentu, která má možná jiné představy, než máme my. To už je srozmetané, ale musí to nějakým způsobem promítnout do návrhu rozpočtu pro parlament. Já jsem včera se bavil s jedním novinářem, který byl velmi negativně informován jedním eh, poslancem tohoto parlamentu o tom, jak obrovské bude navýšení rozpočtu rok 2012 a 2013. A například eh, v rámci té informace sečetl všechny výdaje na budovy, které eh, byly v posledních 20 letech a které budou následovat v příštích 20 letech. Pokusil jsem se to trošku smysluplně vysvětlit o tom, jaká je ta skutečná situace a že hm, jsme se dohodli na určitých strukturálních změnách a že náš rozpočet v podstatě poklesl. A e, ten novinář říkal, že to jsou všechno informace, které by rád věděl ještě předtím, než napsal ten velmi kritický novinový článek, který e, neobsahoval moc e, reálných informací. A proto si myslím, že bychom měli také více vysvětlovat tento úsporný kurz, který jsme tady v parlamentu přijali a například poukazovat také na ten velmi rozumný dopis, který nám napsal komisař Levandovsky o správních nebo administrativních výdajích e, ve všech institucích, nejenom v parlamentu. Takže si myslím, že bychom měli e, se více zaměřit na tu spolupráci s administrativou v tomto parlamentu. Ta se možná v loňském roce mírně zlepšila, ale pořád je potřeba na tom dále pracovat. Víme, že se podařilo prosadit úspory ve výši 20 milionů eur jenom na tlumočnicích a překladatelích. To všechno jsou věci, které jsme ani nebyli schopni sami navrhnout, protože jsme o tom neměli potřebné informace. Ale teď eh, se pořadil, podařilo to přijmout a myslím, že díky tomu tedy ty změny jsou dlouhodobé a strukturální a měli bychom hledat i další oblasti, kde lze podobné úspory dělat. Myslím, že ještě pořád tady je prostor pro to, Eh, provádět nějaké eh, větší eh, změny v našem fungování. Nevím, jestli nám k tomu pomůže nějaká další studie, to nevím. Já z doby, kdy jsem byla ministrině, se pamatuju, že kolikrát jsme měli tři studie k jedné věci a každá ta studie řekla něco úplně jiného a více méně mi to vždycky utvrdilo v tom, co jsem už dávno věděla, že tedy potřebujeme 50 milionů na nějakou věc. Ale proto si myslím, že bychom měli být kritičtí vůči tomu, co nám administrativa říká. Měli bychom si uvědomit, eh, že někdy jsme schopni posoudit eh, snad ty informace, které dostáváme a posoudit ta slabá místa, která v tomto parlamentu máme. Ale o tom můžeme diskutovat někdy jindy eh, spolu. Co bych ještě chtěla nabídnout jako jeden podnět, je to, že bychom se měli eh, lépe podívat na některé z těch našich velkých stavebních projektů, no projektů týkající se budování dalších kapacit. My jsme se dohodli na větších projektech, také v tom předchozím období byly schváleny velké eh, eh, stavební projekt, je potřeba se, řekněme, jednou, dvakrát do roka si sednout, vyžádat si informace o tom, jak to probíhá, podívat se na tom, jestli to probíhá podle plánu. Protože to nám potom mohou eh, mnozí vyčítat, že jsme eh, nepřijeli správné rozhodnutí a proto si myslím, že bychom se tím čas od času měli zabývat. A ještě jedna věc, na kterou chci upozornit, eh, týká se to soudržnosti a o tom, jaký účinek. Nejte... Ehm, to jsou ty kohezní prostředky, které musí někdo posoudit, jakou účinnost ehm, mají a na regionální eh, ekonomiky. Já ne úplně souhlasím s panem Bogrošem, já pocházím z regionu, kdy už kde se to 20 let uplatňovalo a kde díky tomu se eh, ta ekonomika radikálně proměnila. Vznikly nové podniky, inovativní, eh, Eh, subjekty a tak dále. A dnes ta struktura ekonomika vypadá úplně jinak než před 20 lety. Ale samozřejmě eh, je správné se, si vyžadovat další informace, ptát se potom, ale nemyslím si, že bychom měli přijmout nějaké negativní hodnocení působení kohezních eh, fondů. To by podle mě neodpovídalo realitě. K tomu, co říkala paní Triple, ano, je potřeba se stanovit určité priority. Když budeme na určitých místech v rozhovorech skladu požadovat nějaké navýšení, tak bychom měli mít eh, přesné zdůvodnění a argumenty v ruce. Protože potom to stížíme, ten odpor ze strany eh, rady. Eh, měli bychom tedy tomu zájmu tento přístup. Například před dvěma lety jsme, se nám pořadilo prosadit výdaje na mládež a vzdělávání, ale zase jsme to museli mít správně podložené, protože bez toho eh, nic eh, neprosadíme vzhledem tomu, jaká v současnosti panuje nálada na radě. Madame Wertmann. Děkuji, paní Wertmann. Děkuji. Já bych vám chtěla poblahopřát, pane předsedo, eh, ke znovu zvolení Chtěla bych se jenom eh, ve velmi stručně vyjádřit k tomu, co říkal kolega Lavia o hospodářském růstu v souvislosti se vzděláváním a dalším vzděláváním. Myslím si, že jenom dobře vzdělaní mladí lidé mohou eh, najít eh, udržitelná pracovní místa, jenom tak se nám podaří ty mladé lidi dostat z nezaměstnanosti, to bychom, mm, k tomu bychom měli přihlížet, případně například k tomu přidat ten aspekt celoživotního vzdělávání právě v roce 2012 bychom na to neměli zapomínat. Eh, potřeba, aby eh, eh, to probíhalo dobře. My si myslím, že si tím můžeme také ušetřit spoustu jiných sociálních nákladů. Jak se připojí k tomu, co tady říkali všichni ostatní přede mnou. Merci. Děkuji, milá kolegyně, že tady plédujete za seniory. O to já se čím dál více zajímám. Pan Hartung voorzitter. Ik kan ook eh, vrij kort zijn. Eh, ik vind het een mooi begin. Děkuji, pane předsedo. I, eh, já si myslím, že je dobré, že kolega Derek nehovoří o indexaci pro poslance. Určitě to musí platit i pro úředníky. Konkrétně při stanovování priorit Eh, eh, úspor, tak eh, samozřejmě tady máme další agentury, výbor regionu a tak dále. A mm, ano, tam bude docházet ke škrtům určitě a mm, mm, Potom je třeba se zaměřit i na podvody. Třeba některé země dostávají pomoc z titulu rozvojové pomoci a ty potom jsou zpronevěřeny. Já v tomto kontextu je, panuje administrativní chaos. Tady je co zlepšit, to znamená zlepšit kontroly. A já tedy bych chtěl proto, abychom posílili OLAF a účetní dvůr, protože to by mohlo přinést nějaké ovoce. Pan předseda, děkuji, milý kolego, pan Kajer. Já, danke, Herr Ano, děkuji, pane předsedo. Já eh, chci eh, mm, zde mm, poblahopřát předsednictvu ke zvolení v trochu odlišném složení. A myslím si, že přístup eh, k výdajům a především ke kvalitě výdajů, to je správný přístup. Já jsem i členem výboru pro rozpočtovou kontrolu a tím se každodenně zabýváme. Musíme kontrolovat tam se musí kontrolovat, jak se plní e, rozpočet a co se děje v členských státech s tímto rozpočtem. A musíme dohlížet tedy nad e, vynakládáním evropských prostředků v členských státech. Pokud jde o kvalitní výdaje, za prvé je třeba poukázat na vysokou zodpovědnost členských států za výdaje které eh, musí eh, řádně čerpat rozpočet a potom je třeba se zaměřit na potenciál úspor v členských státech. Třeba takový příklad z Německa. Eh, čím více se tématem zabývám, tím více mám dojem, že ti koneční příjemci, a možná to může platit i v jiných státech, které jsou čistými plátci, takže v u nás panuje takový pocit, že evropský rozpočet to jsou vlastně naše peníze, protože my do něj přispíváme. A takže z něj chceme dostat co nejvíce zpátky. Bez ohledu na to, na co to vynaložíme. Tady hovořím o Německu. Paní Holmeier eh, eh, zde hýpe hlavou, možná, že v Bavorsku je to jinak, nevím. Ale <clears throat> třeba my dáváme platby zemědělcům. kteří se chovají ekologicky, ano, ale e, nevíme, kdo jsou koneční pří, e, příjemci. Třeba v Severní e, v Poríní, tak tam třeba i tam eh, tedy dáváme peníze eh, třeba na to, aby eh, se mm, tam mm, tedy rekultivovala půda a ty mm, prostředky jsou zneužity na jiné neekologické účely. Třeba v tom severním Podní Vestfálsku tak tam eh, eh, se eh, používají ty peníze na dekontaminaci, rekultivaci po té, co tam to prostředí bylo zničeno energetickými firmami a je to tedy jsou to peníze, které vlastně dáváme té energetické společnosti, která mm, mm, je nepotřebuje. A je třeba tedy mm, dohlížet nad, eh, kvalitními, nad kvalitou výdajů a musíme eh, na to upozorňovat členské státy a poukazovat na jejich zodpovědnost. Evropské peníze se musí používat eh, rozumněji. A mm, my chceme miliardy od členských států mm, zpátky, když je správně nevyužili a Eh, třeba z titulu čerpání strukturálních fondů, kde míra chybovosti je mm, varovně vysoká. A eh, my jsme mezi těmi eh, předními zeměmi, kde je velká míra chyb. Spojené království, jedna z těch zemí také, mm, která Eh, tedy má eh, svoje představy o čerpání evropského rozpočtu a eh, tak jde o to, jak tedy zlepšit tu příjmovou stránku rozpočtu, třeba škody z titulu kouření. Takže zde se říká, že to je 10 hm, miliard euro, co to představuje, z čehož 9 jde z evropského rozpočtu a 1, z, miliarda z rozpočtu členských států. Proto si myslím, že když najdeme nějakou rozumnou metodu, jak eh, eh, proti tomu bojovat, tak eh, tím přímo přispějeme mm, k rozpočtům i národním rozpočtům. Jedna miliarda, víc nebo méně, v evropském rozpočtu, kolegové. Já už tu působím dva a půl roku a a, takže již je to vlastně můj třetí rozpočet. A pokud si pamatuju, tak jsme se tady hádali o daleko menší částky. Děkuji. Ano, přesně tak, přesně tak. Pan Godmanis. Děkuji. Já bych řekl dvě věci. Jednak je jasné, že nebudeme mít žádnou šanci eh, Eh, asi eh, jít na ty eh, částky, které navrhuje komisař Levandovský. To znamená, že budeme muset tady s tím něco udělat. Já bych měl jeden návrh. Není snadné nalézt priority či negativní priority. To vůbec není snadné cvičení, ale je zde jedna možnost rok 2013 bude posledním rokem, kdy bude finišovat eh, mm, stávající programovací období, finanční, tento finanční výhled a možná bychom mohli přehodnotit eh, způsob Eh, eh, jak ty finanční prostředky se vyplácí a podívat se na to, v kterých těch položkách nebyly řádně čerpány, protože když se na to podíváte, eh, na ty jednotlivé rozpočtové položky, tak třeba zjistíte, mm, které ty položky nebyly dočer, vyčerpány. Třeba když se podíváte na opravné mm, rozpočty za léta 2011, tak zjistíte, kolik těch prostředků tam zůstalo. My jsme přeskupili do jiných položek. Je to politicky citlivé, to vím, ale když někdo není schopen eh, čerpat peníze z rozpočtu, no tak přece nemá právo potom eh, žádat, aby všechny ty nevyčerpané prostředky byly vyplaceny v tom posledním roce. Na to není morální právo, protože přece nikdo potom nemůže eh, být schopen regulérně podle předpisu ty peníze použít potom. Já jsem dřív, já to řeknu otevřeně, tady jsou jasné příčiny. Za prvé e, je to nevyčerpání prostředků, e, kdy mm, komise potom používá ty peníze třeba do jiných e, položek pro ty různé zvláštní speciální ekonomické plány, třeba takový, který byl přijat a který také nebyl mm, řádně aplikován, ty peníze tam nebyly vyčerpány. A Druhá věc je, e, e, jsou pravidla rozvojového programu. Někdy je to až 14 kdy se vezme z té položky a v posledních dvou letech to byla jedna miliarda v roce 2010 a tento rok to bylo asi 300, aspoň 300 milionů. To znamená, že že ten systém, pokud jde o rozvoj venkova, pardon, rozvoj venkova nefunguje a eh, je třeba s tím něco udělat. Když ty peníze tam nejsme schopni vyčerpat, tak je to otázka. A eh, to znamená, že tady jsou určité závazky, které nejsme schopni plnit a potom v posledním roce ty peníze eh, narychlo vyčerpáme, tedy vyhodíme. A potom pokud, pokud jde tedy o čerpání fondu, takže eh, je třeba si to vyhodnotit, jak to funguje a je třeba poukázat na ty, kteří to nedělají dobře prstem. A hm, když to tady není v parlamentu zvykem, ale určitě, když budeme hledat, tak najdeme země, které neplní Eh, které nečerpají, jak mají. A pokud ne, tak s tím něco musíme udělat, aby se to celé restrukturalizovalo. A ne, že potom na poslední chvíli přijmeme nějaké mimořádné opatření a ty peníze se jim vyplatí. Přece potom to není efektivní. Určitě to nemohou efektivně využít. Proto bych navrhl, aby spravodajové eh, a stínoví spravodajové pro příští rozpočet, aby se podívali na ty položky, kde ten rozpočet není čerpán, jak má, a ne jak si v rozsahu jednoho roku. Třeba já mám eh, takovou tabulku eh, až od roku 2007, kde to jde sinusoidou a u některých řádek položek je to úplně jasné, že to nedoženou v posledním roce, že nedoženou tedy to čerpání rozpočtu až v posledním roce. Proto jeden způsob by byl podívat se na to, kdo není schopen čerpat peníze a kdo to dělá tak, jak má, a prioritu je třeba dát těm, kteří pracují správně, čerpají správně, používají peníze správně a a ne, že ti, kteří eh, nebyli schopni řádně čerpat, potom najdou spoustu výmluv a dostanou ty peníze v posledním roce. Eh, samozřejmě asi eh, tím se úplně všechno nenapraví, eh, celý ten problém, ale aspoň se ty peníze budou rozdělovat, jak mají. Děkuji, milý kolego, říká pan předseda. Pokud to dobře chápu, tak vy teď vytváříte takovou ratingovou agenturu, specializovanou na posuzování kvality zprávy evropských prostředků. To je vynikající iniciativa. Jan Mulder. Děkuji, pane předsedo. I já chci vám poblahopřát a ostatním eh, členům předsednictva k zvolení. A e, takže teď rozpočet 2013. Tady je třeba si uvědomit, že rok 2013 bude e, rozhodujícím rokem. Pokud nedojde k dohodě o něk, mnoho, několika letem rozpočtu na příští programovací období, tak rok 2013 bude čistě indikativní. E, a bude eh, indikovat, určovat, jak budou vypadat roky poté. A to znamená, že veřejné mínění, jako nikdy předtím, se eh, zaměří na ty platby a ty platby asi budou eh, nejnižší co možná nejnižší. A to je důležité si uvědomit. Je třeba, aby ta čísla byla správně nastavena. Pokud se te podíváte na rituál z posledních let, tak vždycky komise e, navrhne určité navýšení pladeb. Rada e, dospěje k závěru, že to je příliš e, přemrštěné, sníží to významně a potom dojdeme na kompromis, který většinou znamená malý nárůst a potom vždycky vždycky v dubnu komise oznámí, že to je že tam zbyde třeba 2 až 10 miliard z předchozího rozpočtu a ten přebytek se vrátí členským státům. A přitom tři měsíce předtím vždycky jsme slyšeli od komise, že tady a tady se to musí zkrátit. Takže to je třeba si uvědomit. Je třeba mít vždycky správné, správná čísla od komise. A s tím musíme pracovat. Ať řekneme cokoliv, tak pokud my se k něčemu zavážeme, a pokud si to správně pamatuji, na tento rok je to 3,7 nárůst závazku. Takže e, musíme vždycky apelovat na komisi, aby nám poskytovala přesnější informace a i abychom měli dobré odhady od členských států protože než komise stanoví ten rozpočet plateb, tak nejprve má odhady od členských států, které odhadují, co budou potřebovat. A pokud se nemýlím, tak ty odhady členských států jsou vždycky daleko vyšší než to, co komise potom navrhne. A tento rok bychom se měli zaměřit na lepší dialog s komisí, tak abychom dostali ty správné podklady. Eh, každý měsíc dostáváme sice informace, ale hm, Eh, rok 2013 bude zásadní, rozhodující, protože pokud se nedohodneme na eh, mnohaletém finančním rámci, tak eh, to bude, hm, hm, hm, tak to bude velice podmiňující vývoj v dalších letech. Děkuji a poslední řečník pan Jár. Mein Glückwunsch an das Präsidium zur Wiederwahl und wir haben ja auch schwierige. Já eh, gratuluji panu předsedovi a ostatním, kteří byli zvoleni do předsednictva. Mám čtyři poznámky, které jsem si tady napsal. Nejpr- první se týká to, co říkal kolega Gajer o zemědělské politice. Myslím, že já už od 90. let jsem co do politiky eh, souhlasím s tím, že ty výdaje na zemědělství jsou příliš vysoké a eh, evropské zemědělství by mělo být podnikavější a no, ty náklady na eh, to zemědělství musí klesnout. Co ale není možné, když to promyslíme do důsledku a říkáme, že zemědělství musí být efektivnější a stát nás méně peněz, tak eh, nemůžeme být překvapeni tím, když ceny stoupnou za potraviny, protože eh, na ně bude mít větší vliv trh. Mám eh, rád určité příklady, které tady zazněly. Některé z nich jsou i vtipné, ale mm, myslím si, že by to nemělo vést k tomu, že ne všichni občané mohou dostávat podporu pro to, aby je někdo zaměstnal. Ne, tak nemůžeme očekávat, že by všichni mohli být zaměstnáni v zemědělství. Každopádně souhlasím s tím, aby zemědělství bylo efektivnější a vyžadovalo se to méně peněz daňových poplatníků. Jinak eh, už tady bylo mnohokrát eh, řečeno, že nemůžeme jenom dělat škrty, ale musíme také do něčeho investovat. A když to obrátíme, tak potom v těch dobrých časech, až přestane krize, tak si musíme dávat něco stranou. Eh, stojí to už v Bibli, že v dobrých dobách je potřeba si dělat zásoby na zlé časy ale to jsme nikdy nedělali a proto bych to chtěl připomenout nám všem. Neměli bychom na to zapomínat, že až na tom budeme lépe, takže musíme skutečně eh, šetřit a dávat si něco stranou. Další eh, poznámka k tomu, kde musíme být inteligentní eh, ve veřejné debatě. Vzhledem k tomu, že tolik členských zemí má problémy s tím, jak udržet rozpočet pod kontrolou, a zvládat své zadlužení, tak to musíme do určité míry akceptovat a nemůžeme přicházet s novými nápady, jak navýšit eh, rozpočet. Já chápu, že parlament musí být eh, akceschopný, musí být funkční, ale tak bychom měli hledat možnosti úspor na Určitě jde dělat úspory u budov, nebo můžeme zastavit investice do dalších budov. To by mohlo být jednou možností. Jsem pro externí studie. V politice se většinou dělá, dělají studie, když je, je politik příliš zbavělý, aby eh, to sám rozhodl. Protože si možná nedověřuje nebo eh, má pocit, že ten eh, protitlak je příliš silný a potom si pořídí externí studii. A já si myslím, že bychom sami měli mít eh, odvahu přijímat vlastní rozhodnutí. Další věc, které podle mě ne, další věc, kterou bychom mohli dělat, jsou slyšení, zvedí si expertů, například u kohezní politiky, ale já pocházím z regionu, kdy politika soudržnosti fungovala velmi dobře a měla pozitivní dopad. Vypadneme také z té kategorie, kdy jsme ještě měli eh, nárok na podporu, mm, což je možná sama o sobě eh, nepříjemné, protože tím přijdeme určité prostředky, ale zase si myslím, že těch 20 let to ukazuje, že se nám podařilo nastartovat velmi dobrý vývoj, který radikálně proměnil náš region. A otázka je, proč se to nedaří jiným regionům. A eh, o tom bychom někdy také mohli diskutovat. Eh, moje třetí a poslední poznámka. Měli bychom vést eh, upřímný dialog s členskými státy, a trochu mě rozčiluje, že um, pořád jako kdyby dostáváme nové úkoly, ale nikdy členské státy nejsou ochotny uh, schválit financování. Tady se něco rozhodne v Evropě, v Bruselu a potom eh, jedeme domů a doma říkají, ale na to rozhodnutí stejně nejsou žádné peníze a proto si myslím, že bychom ano, měli více podpořit rozpočtovou disciplínu, ale když něco schválíme, tak na to musíme také zajistit prostředky. Už tady padlo to, že musíme podpořit přístup Chorvatska. Ano, i na to musí být peníze a ty peníze, když tak musíme najít společně. Ještě jednou děkuji zpravodajům za velmi podnětnou diskuzi. Merci, mon cher. Děkuji, milí kolego. Je pravda, že v období nebo v Biblii se zmiňují tlusté krávy a hubené krávy. V Josefově knize se o tom píše. A pro nás je to užitečný odkaz, eh, který bude důležitý během vyjednávání o příštím víceletém finančním rámci. Protože my při řízení rozpočtu společenství narážíme na ten problém, že nejenom, že nemáme právo si vypůjčovat, Evropský rozpočet nemůže být eh, v záporných číslech, nemůžeme tam mít ani jedno euro dluhu, ale kromě toho ještě musíme členským státům vracet přebytky, které každý rok nastávají. Samozřejmě by bylo mnohem zajímavější pro evropskou politiku, kdybychom mohli každý rok eh, si ponechat ty přebytky tedy ty eh, přebytky z bohatých období, tak abychom mohli podporovat eh, politiky na podporu ekonomiky v době nedostatku. Nyní předám slovo dvěma zpravodajům, tak aby ukončili tuto velmi zajímavou debatu. Chtěl bych poděkovat všem řečníkům a ještě několik eh, upřesnění nebo poznámek z mé strany. Musíme být obezřetní, a musíme zohlednit to, že ostatní výbory parlamentu zatím ještě neměli čas pracovat na prioritách rozpočtu 2003, na rok 2013 a my potřebujeme znát jejich názor předtím, než se k tomu vyjádříme my. Naši zpravodajové to zohlední a to je také důvod, proč tento rok nazýváme tento postup General Guidelines, obecné pokyny a už ne priority. Dále bych chtěl ještě říci, a budeme o tom jednat dnes odpoledne s panem komisařem, respektive chtěl bych připomenout, že během konciliačního řízení v listopadu minulého roku jsem jménem delegace parlamentu sdělil, že společně s dalšími institucemi, tedy s radou a s komisí, na jaře uspořádáme pracovní jednání. Na tomto jednání se budeme snažit vyjasnit otázku hodnocení platebních úvěrů a jejich využívání. Dnes odpoledne pan komisař Levandovský nám poskytne dost eh, překvapivé detaily, které se týkají těchto úvěrů. Rozhodně se na to musíme podívat a vyjasnit to tak, jak to říkali někteří z vás. Dále bych chtěl ještě připomenout nebo informovat ty členy výboru, kteří o tom neví, že náš výbor eh, Ekon přejal návrh, přijal návrh od eh, našeho rozpočtového výboru a parlament na plenárním zasedání rozhodl, že v rámci nového postupu, takzvaného evropského semestru, budeme každý rok pořádat zasedání zasedání mezi parlamenty, a to v únoru, a chceme tak umožnit vlastně zástupcům Evropského parlamentu jednat se zástupci národních parlamentů o všech eh, rozpočtových politikách Evropské unie. Bude se jednat o politikách všech 27 členských států a konkrétně o tom, jak všichni plní své cíle rozpočtové disciplíny a také se bude jednat o politikách financovaných z evropského rozpočtu. To bude velice zajímavé zasedání a bude to důležité z důvodu pedagogiky, kterou my musíme provádět vůči národním parlamentům. Musíme jim totiž ukázat, že Evropský rozpočet má své vlastní charakteristické rysy, že se velice liší od národních rozpočtů a v období, kdy musíme dělat úspory a kdy chceme zachovat určitou úroveň výdajů, například pokud je o investice, přípravu budoucnosti a přímou podporu hospodářské činnosti, tak toto musíme mít na paměti, když budeme um, se nějak vyjadřovat k částce a struktuře evropského rozpočtu. Mimochodem, kromě toho ještě podobné setkání proběhne tentokrát v podobě konference. Tam bude přizvána také rada. A tato konference proběhne v březnu. My budeme připravovat tuto konferenci společně s dánským předsednictvím a já vám k tomu eh, poskytnu další informace po té, co se sejdu s dánským ministrem. Tentokrát bych tedy nyní nejprve předá slovo panu Vogenovi a poté Giovanni ukončí naši diskuzi na toto téma. Takže Derek. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem nejprve chtěl poděkovat kolegům za jejich velice konstruktivní a pozitivní komentáře, které zazněly během této debaty. Konkrétně bych chtěl říct, že to, co říkal pan Bokros a Trupl, děkuji za to, že jste připomněli potřebu nalézt rovnováhu. My samozřejmě všichni se shodeme na tom, že máme povinnosti, které jsou velmi důležité a budou muset být splněny. Například jde o připojení se Chorvatska k Evropské unii. A další důležitá věc je to, že se musíme snažit vždy, když je to možné, zvyšovat efektivitu Evropského parlamentu. Pokud eh, musí být za tímto účelem provedena nějaká investice, tak bychom měli být ochotní udělat. Další kolegové připomínali, že musíme také dosahovat úspor v administrativním rozpočtu parlamentu a také dalších institucí. A já jsem uváděl příklady toho, jak postupovat ve svém návrhu zprávy. Pan Gerbaldi nám připomenul, jak občas je obtížné dosáhnout transparentnosti v Evropském parlamentu. Někdy je opravdu velice obtížné získat informace, které potřebujeme a které vyžadujeme. Někdy to mm, žádá velkou část práce. A já myslím, že by bylo užitečné, pokud by mohl proběhnout nezávislý přeskum evropského rozpočtu. Říkám tomu nezávislý přeskum a ne externí přeskum, protože chci, aby proběhla nejprve eh, diskuze o tom, kdo by měl tento přeskum provádět a na co by se měl zaměřit. Takže o těchto významných bodech ještě proběhne diskuze. Nicméně, pokud by mohl být proveden takovýto nezávislý přeskum, měl by být proveden co nejdříve, a to proto, abychom mohli co nejdříve dosáhnout úspor. Padl další návrh, který se mi velice líbil, byl to návrh paní Olmajerové, a sice to, aby Dvakrát ročně byla vydávána zpráva o politikách parlamentu. Myslím si, že kolegové by to také uvítali a mohli bychom to tedy podpořit. To byly mé všeobecné komentáře. A chtěl bych ještě jednou připomenout kolegům, že máme velice těsný časový harmonogram. Na tom trvám, máme málo času a změny pokynů tedy musí být eh, předloženy do 31. ledna. Děkuji, milý kolego. Ano, je pravda, že lhůta vyprší 31. ledna v 10 hodin a my během našeho zasedání 6. února o tom budeme hlasovat. A to proto, abychom umožnili předsednictvu poté vést eh, diskuzi o návrhu prognóz nebo odhadů a toto potom bude předloženo na plenární zasedání na druhé únorové plenárce. Dále má slovo Giovanni. Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěl poděkovat všem kolegům. Děkuji za tuto rozsáhlou debatu, která proběhla. A děkuji vám také za tento opravdový brainstorming. Díky tomu jsme se mohli zaměřit na různá témata, která pravděpodobně půjdou nad rámec obecných pokynů. Tak eh, jak jsme je definovali, a my toto zohledníme při vytváření rozpočtu na rok 2013. Myslím, že tady zazněla řada užitečných věcí. Jde o věci, které úzce souvisí s rozhodováním, které budeme provádět. Je jasné, že tato rozhodnutí nemohou být příliš konkrétní. Bude, zatím ještě bude to záviset na tom, jaké informace budeme mít k dispozici. Někdo se zmiňoval o kvalitě eh, vydávaných finančních prostředků, někdo zase zmiňoval eh, to, že bychom měli mít vliv na růst v členských státech prostřednictvím finančních prostředků vydaných z evropského rozpočtu. Další kolega se zmiňoval o dopadech vydávání financí, ale jedna věc je jistá. Posouzení dopadů o rozvoji eh, výdajů společenství v členských státech, tedy tento dokument býval konkrétní a ještě před několika lety byl zveřejňován a možná bychom měli požádat komisi, aby nám poskytla tento typ informací. Protože, jak už jsem se zmiňoval, pokud budeme mít k dispozici lepší informace, v tom případě budeme moci provádět lepší rozhodnutí. Samozřejmě tam potom bude eh, menší pravděpodobnost chyb, pokud je o naše rozhodnutí. Nyní bych se ještě rád vrátil k několika klíčovým věcem, které se týkají strategie a zapojení parlamentu do tohoto procesu. Jak správně zmiňoval jeden z kolegů, je pravda, že u těchto obecných pokynů nebudeme moci informovat všechny specializované výbory. Ale v budoucnu, během budoucího postupu, by tyto specializované výbory měly mít možnost nás informovat a sdělit nám, jaké jsou jejich priority v tom, abychom naší strategii pro celkový rozpočet 2013 eh, přenesli i do jejich jednotlivých oblastí. Nemluvím jenom o růstu a zaměstnanosti. Myslím, že v některých případech se budeme muset také zaměřit na schopnost absorpce, jak to zmiňoval pan Goodman. Budeme se muset zaměřit na nutnost eh, identifikovat také negativní priority. To bohužel není pro některé lidi snadno přijatelná věc. Ale já si myslím, že budeme muset kolegům vysvětlit, do jaké míry je e, nutné takto postupovat, abychom měli odpovědný a úsporný rozpočet. Když říkám úsporný rozpočet, myslím tím rozpočet, který bude zaměřen na naše priority a bude usilovat o to, aby nedocházelo k rozptýlení financování mezi jednotlivé okruhy. K tomu bych chtěl ještě dodat, že volby, které budeme muset učinit tento rok, budou odpovědné. Tento výbor bude postupovat tak, jak vždycky postupoval v minulosti. To znamená, že bude muset přikládat eh, větší význam externímu kontextu. Nemůžeme prostě přehlížet eh, obecnou, obecný kontext, to znamená eh, hospodářskou krizi v Evropě a naše priority musíme posuzovat na základě toho. Dále se musíme zaměřit na to, že nyní eh, bude poslední rok víceletého finančního rámce, připomínal nám to pan Molder. Toto je klíčový rok pro obnovení finančních výhledů a také pro související rizika. Musíme mít na paměti, že mnohé programy na vydávání finančních prostředků, eh, tím budou postiženy nebo bude se jich to týkat. A my bychom samozřejmě také měli zohlednit informace, které nám dnes odpoledne sdělí pan komisař Levandovský. Jsem si jist, že nám poskytne velmi užitečné informace, které potom budeme moci využít eh, během naší další debaty. Dále je důležité zdůraznit, že budeme muset eh, tuto zprávu vypracovat eh, ve velice krátkém čase. To znamená, že proběhne prezentace návrhu zprávy už na příštím zasedání rozpočtového výboru. Stane se tak 6. února. A potom 10. února, jak je to v newsletteru, uprší lhůta, vyprší lhůta pro uh, předkládání pozměňovacích návrhů. Na konci měsíce se potom bude hlasovat ve výboru a zpráva bude přijata na plenární zasedání v březnu. Děkuji. Děkuji. Já se domnívám, že díky této zajímavé výměně názoru mají nyní oba zpravodajové všechny nutné informace k tomu, aby mohli připravit své zprávy během té krátké lhůty o které jsem už mluvil. Nyní navrhuji, abychom přešli k bodu 17 na pořadu jednání. Bod 17 se týká eh, stanoviska našeho výboru. Připravuje to pan Godmanis a tématem je úloha, úloha politiky soudržnosti v nejvzdálenějších regionech Evropské unie. Předávám slovo panu zpravodaji. Musím říci, že tady toho nemám hodně, co bych před vás předložil. Jedinou věc, kterou zde musím říci, je to, že když se podíváte na poslední výsledky, stále existují země, které jsou velice, velice pozadu v porovnání s evropským průměrem. A toto se bohužel během let nezlepšuje. Rozdíly mezi těmi nejlepšími a nejhoršími členskými státy, tedy tento rozdíl je stále 324 Bohužel i dynamika je velice riziková, protože můžete vidět, že tam nedochází k žádnému zlepšení. Některé země, příjemci, pátém roce tohoto, této finanční perspektivy dostali nevíc než 10%. Já jsem slyšela takovéto neoficiální informace, nebylo to potvrzeno, ale v některých zemích je tato částka nižší než 10%. Z tohoto důvodu se nedomnívám, že generální ředitelství Regi, já jsem totiž také členem uh, eh, DG Regi, a my se tam snažíme projednávat nové nařízení, snažíme se zjistit, jak situaci zlepšit, vyjasnit. Existují dvě možnosti. První možnost spočívá v tom, že bychom nevytvářeli žádné konkrétní mimořádné opatření. Protože pokud přistoupíme k mimořádným opatřením, Není potom snadné dokázat, zda jsou správná či ne. Například máme jednu z možností, která nám eh, pomůže, například země, přenáší financování dopředu, protože nemají možnost získat úvěry eh, od svých bank a pokud nemohou takovéto úvěry získat, nemohou projekt zahájit protože a když to nezahájí, tak neexistuje také možnost spolufinancování od národní vlády a potom zase není možné získat eh, zpětně platby od Evropské unie. Tento návrh je rizikový. Já si myslím, že budeme muset to ještě projednat. A problém tam spočívá v tom, že Evropská investiční banka poskytne záruku komerčním bankám v národních státech, aby poskytli eh, příjemcům úvěr, aby příjemci zase mohli úspěšně provést projekt a s tím potom nebude souviset žádné riziko. Ale musím říct, že v některých zemích tam riziko bude. V případě, že projekt nebude ukončen, v tom případě by komerční banky mohly žádat o zpětné vyplacení financování od Evropské investiční banky. A z tohoto důvodu musím říci, že v nařízení eh, existuje návrh. Navrhuje se tam to, že bude poskytnuto zvýšení míry spolufinancování 10 pro ty země, které mají finanční problémy. Jako obvykle vyvstává otázka, kdo má problémy a kdo ne. Jak už jsme slyšeli dnes eh, od zpravodajů, celá Evropa je nyní v krizi. Nicméně existují určité definice, jde například o země, kterým byly poskytnuty přímé eh, půjčky od Evropské unie, komise, anebo eh, země, které jsou, v, jsou nyní v rámci programu IMF a komise. Já myslím, že toto téma bude ještě dále projednáno v, ve výboru pro regionální rozvoj, ale mohli bychom se zorganizovat tak, abychom spočítali, jaký to bude mít dopad na rozpočet. To eh, je pozitivní i negativní. Z toho hlediska, že ty země, které byly neúspěšné, možná získají tu pomoc ve výši 10 Ale na druhé straně nové nařízení eh, přerozdělí prostředky na eh, soudržnost. A jak jistě víte, my jsme hlasovali ve výboru ŠUR i tady, že se bude jednat o přechodná opatření a když se podíváme na existující systém, tedy postupné zavádění a postupné ukončování pro ty země, které eh, mají více než 75 HDP na hlavu, tedy tyto země změní status a pro ně budou platit eh, přechodná opatření, která budou mezi 75% a 90% HDP. A financování pro ně tedy bude vyšší v porovnání s, dneš- s dneškem. Dále pro ty země, které spadají do soudržnosti, to znamená, že jsou pod těmi 75%, pro ně to financování bude nižší. Eh, změní se to ze 4% na 2,5%. A já si myslím, že jeden z důvodů pro kompenzaci se bude jednat o ještě dodatečnou pomoc pro ty země, které jsou ve velice špatné situaci. To znamená, že dostanou ještě o 10 vyšší míru spolufinancování od komise. Takovéto jsou návrhy z hlediska regionálního rozvoje ale všechny tyto ehm, návrhy budou mít velice silný dopad na rozpočet. Ten dopad bude opravdu velký. Prozatím to není povinné, jedná se zatím pouze o návrh. A jeden návrh tedy navrhuje zvýšení eh, spolufinancování o 10 pro ty země, které jsou v programu IMF. Bude se to týkat plateb eh, na oblast soudržnosti. A druhý návrh spočívá v tom, že tyto země budou mít menší strop podle HDP. Bylo to 4%, nyní to bude 2,5% podle nového návrhu. Takže je tam určitá rovnováha. A země, které jsou eh, který se týkají přechodné regiony, dostanou více financování, ale otázka je, jak efektivní bude to, že se jim to poskytne. Takže poslední věc, která se toho týká, je ještě názor na ty země a regiony, které jsou velice daleko, buď jde o ostrovy nebo regiony v extrémní situaci, například ty, které mají velice nízkou hustotu eh, populace a tak dále. I pro ty podle nového nařízení budou vyhrazeny určité finanční prostředky, nicméně tyto finanční prostředky jsou nižší. Každopádně připomínám, že nižší financování bylo vyhrazeno na soudržnost jako takovou. A z toho důvodu se domnívám, že hlavní věc tady spočívá v tom, že se nejenom podíváme na návrhy, které máme od eh, Výboru pro regionální rozvoj, <clears throat> ale hlavní věc, hlavní na, můj návrh je ten, abychom byli velice obezřetní. Musíme, se, musíme mít alespoň jeden, dva nebo tři návrhy o tom, jaký to bude mít dopad na rozpočet. To je mé hlavní sdělení dneška. Děkuji. Já vám děkuji, pano, pane zpravodaji. Láslo Surian požádal slovo. Já vám děkuji, pane předsedo. Tak jak to eh, vidím já, A poté, co jsem si vyslechl stanovisko pana zpravodaje, tak je potřeba si uvědomit, že teď jsme v šestém eh, roku celého cyklu. A zatím se z těch eh, prostředků, které na to byly vyčleněny, využila pouze jedna třetina. A když vědnáme se členskými státy, které požadují více peněz na rozvoj eh, svých znevýhodněných regionů, tak ehm, jenom málo kdy zazní skutečně přesvědčivé argumenty. Ale je pravda, že část té zmíněné sumy je už zakotvena ve smlouvách, protože jde o dodatečné financování. Pravodaj se zmiňoval i o bankách, ano, kolikrát jsou už uzavřené smlouvy a um, pro banky je potom to riziko poskytnutí úvěru velmi malé. Myslím, že to eh, nepatrné riziko se ale neodráží v úrokových eh, mírách. A já si myslím, že by se to rozhodně na výši úroku projevit mělo. U Dodatečného financování je totiž situace odlišná než u předfinancování, protože tam je naprostá jistota, že ty eh, prostředky vždycky potom dorazí. A proto si myslím, že potřeba banky přesvědčit o tom, že eh, potřebují nebo že by měly snížit eh, úrokové míry u těchto úvěrů. Druhá poznámka se týká zase číselných údajů. Máme určitý rámec, který je k dispozici A to se tedy netýká jenom roku 2013, ale i roku 2014 a 15, kdy ty platby mohou dobíhat. A proto by e, e, v tomto období bylo možné, aby členské státy čerpaly tu částku 22,6 miliard. E, máme tady ještě tabulku, já jsem ji tady nekontroloval, jestli je správná ale u posledního pilíře mi to není úplně jasné. Tady se totiž tvrdí u roku 2011 a 2012, ale řečeno tady uvedeno procentní eh, míra a možná si to já všechno jenom špatně vykládám, ale ať už to počítám jakkoliv, tak potom z toho nevyjdou ty čísla, které jsou v tom posledním eh, sloupci. Takže možná by mě pan zpravodaj mohl vysvětlit, jakou eh, metodikou dospěl k těmto číslům. Za to bych vám byl velmi vděčný. Jinak eh, to jsou samozřejmě velmi užitečná čísla, ale omlouvám se, nějakým způsobem nejsem schopný si to dát dohromady. Možná, že to právě vykládám špatně. Je to určitě moje vina, takže vám děkuji. Já vám eh, děkuji. Pane zpravodaji, chcete na to, chcete na to hned zareagovat? Dvě věci. Já jsem zapomněl říci to, že naše odpověď DG regie je ano, těch peněz je méně, ale nejenom pro ty odlehlé eh, regiony s nízkou hustotou obyvatelstva, ale týká se to i jiných kohezních programů. To je jedna věc, kterou jsem zapomněl říci. A teď k tomu, co říká pan e, Surian. Opravdu doufám, že jsem tady neudělal nějakou chybu, protože jsem to vypracovával já, ale snažil jsem se eh, zachytit tempo eh, čerpání. Takže to tady je ke konci roku 2011 A poslední eh, sloupec ukazuje tempo změny absorpce, tedy čerpání. Že vidíte, tak eh, ta čísla, která jsou vyšší, mají vyšší tempo čerpání. A ten předposlední sloupec to je jenom uh, rating, tedy pořadí zemí. Je to jenom jedna věc, na které možné se dívat, ale i tak ukazuje, kolik času to bude trvat státům dohnat ty ostatní. Ale ještě to ověřím, že jsem to udělal dobře. Problém s financováním soudržnosti je v tom, že existují sedmileté programy a ty závazky se e, e, potom dělí poměrným způsobem, ale to nefunguje, protože v podstatě ty platby trvají déle, trvají e, dva roky a déle. Program, státy připravují Eh, ty eh, programy operační a v té době nemohou eh, čerpat. Řekněme, že potom od určitého třeba druhého, třetího roku ty platby jdou rychle nahoru. A některé země měly vysoké tempo v roce 2011 a tady jsme to vlastně porovnávali s rychlostí nebo s tím tempem v roce 2010, ale e, o to, o to mě šlo, e, proto jsem tady ten sloupeček dal, ale musím to ještě ověřit. Já jsem také e, se snažil zanalizovat, jaké jsou dlouhodobé průměry u jednotlivých zemí a tak dále, ale to není relevantní pro dnešek. Jenom jsem vzal tu poslední tabulku, která ukazuje situaci na konci roku. Je to odpověď pro ty, kteří eh, hovoří o těch velkých rozdílech v čerpání. Ale stačí se podívat jenom na ty absolutní čísla. Děkuji, pane zpravodaji. Takže připomínám, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 1. února v poledne. Hlasování o zprávě pana Godmany se bude 8. března. A to tak, aby výbor Ekon mohl hlasovat 20. Eh, března a aby se to dostalo v dubnu na plenární zasedání. A teď, eh, vážení kolegové, navrhuji, abychom dali slovo Žánlikovi Deanovi, novému místopředsedovi našeho výboru. Eh, je to bod číslo 7 našeho programu. Máme mít teď výměnu názorů o vyjednávání o víceletém finančním rámci. Hlavně o tom budeme diskutovat dnes odpoledne, ale naši dva zpravodajové pro vlastní zdroje eh, tady odpoledne nebudou a proto Jean-Luc Dean chtěl ještě dnes dopoledne, předtím než ukončíme naše zasedání, se k tomu vyjádřit. Takže Jean-Luc, máte slovo. Euh, Děkuji, pane předsedo. Především chci eh, zdůraznit eh, to, o čem ještě se bude mluvit odpoledne, a to je, že Evropský parlament chce zachovat ten vztah mezi tím víceletým rámcem a problematikou zdrojů. Já to zdůrazňuji, poněvadž Eh, co tedy eh, eh, očekáváme od nebo co slyším od dánského předsednictví, je, že hlavně se zaměřuje na víceletý rámec, že se snaží již mít takové, takový návrh, o kterém se bude jednat na Evropské radě, ale v plánu vidíme, nebo z plánu dedukujeme, že je zde riziko, že eh, na červnovém summitu se eh, to dostane bez toho, aniž by tam byla jakákoliv eh, informace o vlastních zdrojích nebo cokoliv o vlastních zdrojích. A zde je tedy Eh, takové riziko, že dojde k oddělení problematiky víceletého rámce a vlastních zdrojů. Takže já myslím, že dnes odpoledne to musíme vznést panu komisaři a také i dánskému předsednictví a zdůrazňovat, že mm, eh, pro účely mm, diskuzí na summitu tak nelze oddělit tyto dvě věci, protože to je pro parlament zásadní, ale pro radu tolik ne. Ale eh, i to figuruje v návrhu komise. Takže to je první bod. Potom zde máme další dva body, které podle mě musí být objasněny. A to jednak, eh, nebo týká se to návrhu komise, kdy zde máme návrh eh, komise mít vlastní eh, zdroje, které by vycházely z eh, té daně ze finančních transakcí a z DPH, ale mm, aby to fungovalo jako skutečně vlastní zdroje, tak zde musí existovat dohoda o tom základu pro zdanění, o takže ta diskuze o e, tom základu pro zdanění, jak v radě, tak v parlamentu, e, tedy neprobíhá ve e, stejném, tedy ve stejné formaci, protože ECOFIN diskutuje o základu daně jak pro DPH, tak pro ty finanční transakce, ale v parlamentu je to hospodářský výbor, výbor ECON, který o tom jedná. Takže my nemůžeme diskutovat o vlastních zdrojích, pokud nevíme, jaký bude základ pro výpočet té daně. To e, musíme vzít do úvahy pro účely vyjednávání. A takže, co k tomu lze říci dnes? Pokud jde o tu daň z finančních transakcí, tak e, zde diskuse již začala na ECOFINu, všichni to akceptovali, ale je velice pravděpodobné, že e, to nakonec nebudou všichni akceptovat. a mm, Ann Jensen eh, mě požádala, abych vám řekla, eh, že pro komisaře mm, ta eh, dáně může být vlastní zdroj pouze, pokud to bude obecná daň. A tady je problém, který může vzniknout. A druhý, druhý bod, který se týká daně z přidané hodnoty, zde komise ještě nenavrhla nový základ pro tuto daň, ale v návrhu, který se týká vlastních zdrojů, tak explicitně se zmiňuje o tomto novém základu. Takže je třeba se zeptat pana komisaře, jak to bude s tím novým návrhem DPH, kdy tedy komise přijde s návrhem, kdy ho předloží. A další bod, eh, o kterém pokaždé eh, hovoříme s panem komisařem, když se s ním setkáváme, ale zatím komise je docela laxní, eh, nenavrhuje žádný materiál a říká, že až v květnu. To je dokument, který by tedy Eh, eh, hovořil o tom eh, výsledku, který je vstažen na hrubý národní důchod a vlastní zdroje, protože ty vlastní zdroje by měly se navyšit až už o 60%. A to přece znamená, že se musí snížit tedy ta reziduální zbytková hodnota, což je tedy hrubý národní důchod. A samozřejmě mm, tady mm, podle mě tady je třeba se vyhnout nějakým ideologickým diskuzím se státy a mít takový pragmatický přístup, ale tento dokument zatím nemáme, takže je těžké o něčem diskutovat, když nemáme podklad a především ehm, na, v březnu se má konat konference a pokud nemáme žádný materiál, no tak diskuze s členskými státy bude dost těžká. A mm, poslední bod, který chci zdůraznit, je, že nastane určitě okamžik, kdy budeme muset eh, mm, posoudit to, zdali vlastní zdroje, jaké navrhuje komise, jsou eh, přijatelným základem pro radu, respektive pro parlament. Také třeba, eh, pokud parlament také nepodpoří tu daň z transakcí. Je třeba se vyhnout situaci, že by se tímto uzavřela stopla diskuze o vlastních zdrojích. Volba nových eh, vlastních zdrojů se nemůže omezit pouze na tu daň z transakcí nebo na DPH. Avšak já si myslím, že musíme tady být velice opatrní k dalším alternativám, které případně dostaneme na stůl. A konkrétně řečeno je třeba si vždycky připomínat, že je to komise, která předkládá návrhy a že prozatím eh, eh, co my máme možnost dělat, je podporovat komisi, protože komise navrhuje vlastní zdroje a e, zde mm, možná zatím e, neoficiálně takto, ale v našich kontaktech s komisí musíme na ně apelovat, aby připravovali různé varianty, tak, aby v určitém okamžiku měli po ruce alternativu, kterou můžeme při- předložit takticky. Uh, je lepší, aby to byla komise, která případně předloží nějakou jinou alternativu než parlament, který eh, se hm, bude pokoušet třeba předkládat jiné. A je třeba, abychom tedy tlačili na komisi, aby eh, eh, tu diskuzi neopouštěla, pokud by došla k, k názoru, že je to nějak ve stávajícím stavu neprůchodné. Takže takový je stav vyjednávání a moje hlavní sdělení, které chci přednést, o tom jsme hovořili včera ještě se zpravodají, a to je, že naš, naš hlavní sdělení k vlastním zdrojům do června je, že neakceptujeme, abychom odpojili tu tematiku víceletého finančního rámce od vlastních zdrojů a je třeba, aby na červno ve Evropské radě se jednalo o obou věcech, aby se rada musela zabývat oběmi tematy. Výborně, říká pan předseda, děkuji Jean Luku. Ano, dánské předsednictví, které je velice opatrné, Eh, mm, při eh, řízení této eh, těžké agendy v radě, tak dánské předsednictví oznámilo, že si přeje, nebo že si dává jako cíl, připravit takový materiál pro červnovou Evropskou radu, tedy na konci dánského předsednictví, a to Eh, budou převkládat jako negotiating box, bez čísel. Quelques ordres de grandeur. Enfin, a priori, sont... Eh, bez čísel. A aby tam e, naznačili různé pozice, jaký je stav tedy e, těch sil, jaký je poměr sil, případně kde se rýsuje konsensus, ke kterému by bylo možné se přiblížit bez problému a také o tom se bude jednat tedy v rámci rady, ale i mezi radou a parlamentem. Jak řekl Jean-Luc, je třeba eh, trvat na tom, že až se ten materiál dostane do Evropské rady, tak eh, je třeba, aby ten negotiating box obsahoval obě agendy, a to z důvodu praktických, i, ale určitě tady eh, mm, dojde k několika etapám a na konci každé etapy vždycky obě, eh, obě ta témata musí být vyjednávána na stejné úrovni. Dnes odpoledne ve 14 hodin mezi druhou a třetí eh, pod vedením pana předsedy Šulce se bude konat setkání kontaktní pracovní skupiny, která eh, je složená ze, všem, ze všech zpravodajů a eh, ze zástupců všech politických formací zde. A mm, ta skupina zajišťuje koordinaci v parlamentu <clears throat> mm, v rámci příprav či vyjednávání o víceletém finančním rámci. A Zítra odpoledne se koná nové kolo výměny názorů mezi delegací parlamentu a delegací eh, eh, rady, je to tedy trio delegací a bude se to týkat výdajů především, ale bude to i příležitost pro nás eh, připomínat tuto podmínku, kterou my si klademe, která se týká vlastních zdrojů. A teď mám tady žádost o slovo Paul Rubik. Já vám děkuji, pane předsedo. Mám jednu otázku na Žanalika Dehana. A sice teď v Evropě máme obecně problémy s financováním. A přitom nejde jenom o vlastní zdroje EU, ale jde také například o stabilizační fond, kdy členské státy na sebe vzaly eh, hodně záruk a ta znamená, že jednou možná i ty záruky budou muset být vyplaceny. A proto se chci zeptat, jestli se už někdo zamyslel nad tím, jak bychom mohli vybavit tento stabilizační fond vlastním kapitálem. A jestli by do toho fondu neměli například prostředky z výnosu transakční daně. Což by samozřejmě ale muselo být dohodnuto mezivládně a aby tím byly pokryty potřeby stabilizačního fondu. A proto by nás to mělo u vlastních zdrojů vést k otázce, jestli nemáme více klást důraz na DPH. To by nám umožnilo více budoucích strategií a lépe reagovat na eh, kritickou situaci ve členských státech. Podle mě to bylo transparentnější, přehlednější protože eh, zatím ještě ani nevíme, co přesně bude předmětem té nové transakční daně. Jestli to budou všechny transakce nebo jenom eh, jedné skupiny a jestli, jaká bude ta procentní sazba a jestli to bude dostatek na to, aby vůbec ten stabilizační fond měl dostatek prostředků. Jutta Haug. Děkuji, Jutta Haug. Děkuji. Já jsem se přihlásila o slovo, protože chci velmi silně podpořit Žána Lika. Myslím, že musíme vyjednávat eh, o našich eh, výdajích, to je evidentně, ale současně s tím musíme udržet i vyjednávání o našich příjmech, protože to spolu souvisí. A také proto, že u těch obou elementů máme rozdílné kompetence. Všichni víme, že k tomu můžeme jenom vyslovit naše stanovisko k tomu systému vlastních zdrojů. Ale u finančního rámce máme eh, kodecizi a musíme eh, o tom hlasovat a s tím souhlasit. A proto si myslím, že když se nám ty dvě otázky podaří udržet pohromadě, tak budeme úspěšnější ve vyjednávání, než když to eh, necháme od sebe oddělit, to vyjednávání. A Žánek má pravdu v tom, že až bude připravovat danské předsednictví tu svoji negotiation box, tak nemůžeme eh, dopustit, aby tam eh, byly odděleně pouze ty výdaje. A další věc, ve které chci velmi naléhavě podpořit Žána Lika, je to, že musíme také donutit komisi, aby předložila alternativní návrhy. Neměli bychom připustit, aby tady vznikaly jiné nápady o tom, jak změnit systém vlastních zdrojů. A to má ten důvod, že když jsme před rokem připravovali stanovisko parlamentu k víceletému finančnímu rámci, tak jsme neřekl, že to má probíhat tak nebo onak, kombinací různých daní a tak dále, ale my jsme řekli tehdy, že jsme otevřeni pro všechna eh, řešení a všechny možnosti a komise musí předložit příslušné návrhy. A my teď musíme na základě těch návrhů eh, se na něčem dohodnout, případně požádat komisi, aby předložila alternativní návrhy, pokud eh, například neexistuje pro něco reálný základ, protože eh, rada se není schopná třeba domluvit eh, na takovém základě. A zase během jednáních musíme udržet jednotný postoj parlamentu a víte stejně dobře jako já, že když teď začneme diskutovat o jednotlivých typech daní, tak na to a vůbec teď nechci eh, eh, říkat, že to jsou politické skupiny, které to dělají, ale jednotliví poslanci mají různé názory, jíst různé argumenty eh, týkající se toho, jak má vypadat příjmová stránka evropského rozpočtu, jak by se to mělo změnit. A co my naléhavě pro to jednání potřebujeme mít eh, co největší míru jednoty tady uvnitř parlamentu. Takže to, co říká Jean-Luc, je naprosto pravda a měli bychom ho v tom podpořit. Juta, Jan Mulder. Děkuji, Juto. Jan Mulder, děkuji, pane předsedo. Já potřebuju si objasnit, eh, tak jak to řekla Jutta, to znamená, jaký přesně je vliv zde parlamentu podle smlouvy. Poněvadž vlastní zdroje eh, spadají do kompetence členských států. To znamená, eh, a zde je pouze souhlas parlamentu, co tedy můžeme ovlivnit, protože rada si může rozhodnout, co chce. A když my odmítneme to realizovat, implementovat, no tak tím to končí. A e, může nám tedy někdo říci, zdali my jako parlament můžeme ovlivnit rozhodnutí o vlastních e, zdrojích, anebo na to čistě můžeme zapomenout. Já odpovím hned. E, otázka jasně, e, zda, e, stojí ještě předtím, než dojde k aplikaci. To znamená, jakmile parlament jasně deklaruje svoji pozici, jak řekl Jean-Luc, tak my nebudeme souhlasit s žádnými výdaji, dokud se nedohodneme na zdrojích. Takže tady máme moc, tedy e, potom ovlivnit i příjmy. Ano, přesně tak. Takže je to politické veto, právně ne právně řečeno, to je pouze rozhodnutí rady vytvořit nové vlastní zdroje, ale eh, potom ty způsoby aplikace podle Lisabonské smlouvy, tak to eh, jde procedurou, která je analogická ke spolurozhodování. Takže eh, ono to závisí na tom, jak budeme pevní. Děkuji, pane předsedo. Mm, na poslední schůzi, kdy jsme se zabývali otázkou vlastních zdrojů, tak si pamatuji, že zde pan Dehan a pan Jensen zpravodajové řekli, že bychom neměli zapomenout na to, že eh, kromě té eh, finanční transak- eh, transakce zde budou další možnosti. A Eh, zde eh, vím, že moje žádost nezbudila velký zájem, ale já podle toho, co říká pan Dehan, tak vidíme, mm, že zde existují další možnosti a také i se k tomu vyjádřila paní Hauk. Je pravda, že my v zásadě, my jsme hodně bojovali za to, aby komise tam dala tu eh, daň z finančních transakcí do svého návrhu a stálo nás to hodiny, hodiny diskuzí. A nyní je velice zajímavé, že vypadá to, že pouze zde existuje tato daň z finančních transakcí, ale my jsme přece vždycky obhajovali tuto možnost a pokud pokud se nemilím zde, je potřeba jednomyslnost v radě, a, ale nemůže to být výlučně pouze tato daň z finančních transakcí. A já e, jsem ráda, že zpravodajové zvažují i další možnosti a určitě to budeme obhajovat a budeme podporovat komisi ve svém v jejím úmyslu, tedy e, předkládat tyto další vlastní zdroje, ale neměli bychom se zbavit dalších možností, protože zde jsou další alternativy, které jsou na stole a my jsme hodně bojovali za tu e, daň z finančních transakcí, ale nesmíme zapomínat zapomínat na další varianty a musíme využít eh, veškeré možnosti, veškerý manevrovací prostor tak, aby se nám podařilo se dohodnout eh, je, eh, aby rada tedy se jednomyslně dohodla, abychom se i dohodli my zde v parlamentu, protože konečný cíl našeho výboru a parlamentu je mít vlastní zdroje pro, do rozpočtu, do evropského rozpočtu a pokud to je jedna daň či jiná daň, tak ano, Eh, je třeba se na tom dohodnout. Eh, jde o to, abychom si nevytvářeli další problémy do budoucna a eh, problémy tedy s financováním, protože kdy pořád musíme žádat o každé euro navíc a všude ve všech těch položkách o to prosit. O to přece jde, to je konečný cíl této diskuze, mít vlastní zdroje. Děkuji, Heide Reimerberge. Ano, i já chci eh, výslovně podpořit to, co říká Žánek Dehan a co doplnili teď ostatní. To poselství, které jsme ústy našeho předsedy přednesli už během polského předsednictví, bylo to, že bez řešení otázky vlastních zdrojů není možné se eh, nebo přislíbit nebo dosáhnout dohody u výdajů. A víme, že parlament je konzultován u vlastních zdrojů, ale musí souhlasit eh, u prováděcích předpisů. I tady máme určitý odstupňovaný postup. A neměli bychom eh, se pouštět do předkládání vlastních návrhů, měli bychom si počkat na to, co předloží komise, protože víme, že to všechno bude zahrnovat návrhy týkající se i dalších zdrojů, jako jsou ty rabaty, národní příspěvky a tak dále. A měli bychom radě dát jasně najevo, že jsme jednotní eh, v našem postoji a že současně podobně jako v minulosti. Máme jasnou představu o tom, co vlastně říkají slovy. S některými kolegy jsme byli v Bundestagu na zasedání rozpočtového výboru, kde jsme eh, eh, diskutovali velmi kontroverzně o tom, jak by to mělo být. A já, my jsme jim všem říkali, že si mají nejprve přečíst pořádně změní smluv, aby, e, protože ta situace se změnila. Zažili jsme také, že určité eh, odstavce smluv nebo příloh smluv jsou, nejsou prováděny některými nebo nejsou dodržovány některými členskými státy v oblasti měnové a hospodářské politiky. A to potom končí v katastrofě. A nikdo si přece nemůže vyhrazovat právo, eh, že eh, trvá na platnosti určitých odstavců, které se mu líbí, ale odmítá odstavce, které se mu nelíbí a přitom je předtím eh, ratifikoval. Přece existuje něco, jako je povinnost dodržovat smlouvy a samozřejmě v rámci těch podmínek a ustanovení se potom můžeme bavit o nejlepším možném řešení. A proto si myslím, že by bylo správné, aby parlament v této fázi jednání a hledání eh, stanovisek a vyjednávání s radou se nechal zatlačit do kouta. Je to debata, která eh, postupuje v určitých fázích a my ty fáze musíme respektovat a na to musí přistoupit i ostatní. A proto Eh, bychom to tak měli dělat, také s ohledem na rozhovory, které probíhají na půdě eh, rady a předtím, než eh, bude prezentován ten negotiating box, že toto jsou dvě strany té dohody, které spolu souvisí a jsou od sebe neoddělitelné. MMF, o tom se bude diskutovat dnes odpoledne, k tomu teď nic neříkám. Děkuji. Merci, Raima. Děkuji, to je rozumné. Dále masoval Gatripl. Děkuji, pane předsedo. Ano, je pravda, že z politického hlediska je dobré ponechat si ty možnosti otevřené. A možnosti, které se nám nabízejí, jsou různé tedy ty, co nám nabízí komise. Z toho důvodu se domnívám, že je velice důležité nesoustředit se pouze na jedno nebo dvě řešení. Na druhé straně si myslím, že by také nebylo vhodné, jak říkal pan Rubik, zamítnout tu možnost eh, zdanění finančních transakcí, protože my máme možnost eh, si toto vybrat. Máme pana komisaře, který, pana komisaře Barosa, který se k tomu přiklání. A když budeme regulovat všechny trhy, proč bychom neměli regulovat také finanční transakce? Tady je totiž eh, díra v legislativě a já tedy myslím, že bychom měli všechno ponechat na stole, nehledě na stanoviska různých europoslanců. Nyní bychom se měli tedy zaměřit na všechna řešení a jak už jsme říkali minulý týden, zároveň musíme být eh, připraveni na, i na jiné možnosti. Ještě jednou bych tedy zdůraznila to, co říkal Reimer. Nyní je pro nás velice důležité, abychom se zaměřili na ty vlastní zdroje. Pokud se nám to totiž nepodaří v rámci příštího VFR, budeme mít obrovský problém s rozpočtem v nadcházejících letech a z toho důvodu bych opravdu chtěla podpořit tento přístup. Stejně podporuji to, co říkala Uta, musíme být opatrní, ale zároveň si musíme na stole ponechat různé možnosti. Musíme se zaměřit i na politické události, které probíhají, musíme se podívat na to, co dělají eh, Sarkozy a Merklová, z důvodu eh, volební kampaně a z dalších důvodů. U Sarkozyho eh, se na to nyní příliš nezaměřuje, ale já si myslím, že my bychom nyní měli ponechat na stole všechny ty možnosti. Děkuji, Helgo. Helga se zmiňovala o tom, co říkal francouzský prezident. Ten totiž ohlásil, že Francie se ujme iniciativy předložit eh, návrh daně z finančních transakcí na základě toho, co navrhla eh, Evropská komise, nebude čekat na své partnery a bude tak postupovat proto, aby poskytl eh, dobrý příklad ostatním. Toto prohlášení musíme chápat v tom kontextu, že jeho autor nyní je uprostřed prezidentské kampaně. není možné, aby eh, francouzský parlament tuto daň přijal předtím, než proběhnou volby. Jde o jednak prezidentské, ale také parlamentní volby ve Francii. Takže já osobně to vidím tak, ne jako francouz, ale jako uh, osoba v této funkci, kterou vykonávám, je tedy to, že musíme si zapamatovat pozitivní aspekt eh, tohoto prohlášení. Francouzský prezident nyní podporuje tuto, um, tuto daň. Prezident velké zakládající země plně podporuje návrh um, Evropské komise a dále o tom diskutuje s další velkou zakládající zemí. Nicméně to by nemělo narušit naše vyjednávání, naopak měli bychom v tom vidět výhodu. Poslední řečníkem bude pan Jár a poté předám slovo Ani Jancenové a Žánu Lukovi, aby ukončili naši diskuzi. Äh, Kolik poznámek za prvé. Äh, plná podpora z mé strany k vyjednávací taktice, nejenom na straně příjmu, ale i výdajů. Suše řečeno, pokud to dělat nebudeme, tak budeme mimo hru. A kdo se toho držet nebude, tak tím vlastně oslabuje pozici parlamentu. Jinak nic neprosadíme. Za druhé, ano, alternativní návrhy, které má komise překládat, s tím souhlasím. Ale já jsem pochopil pana Rybika tak, že bychom si neměli ani nechat nabízet nějaké pouze zdánlivé vlastní zdroje. Eh, hodně se mluví o té finanční, daní z finančních transakcí, ale pořád ještě nevíme, na co ty peníze jdou, jak to přesně bude vypadat, kdy se to přesně bude um, spuštěno. Někdo říká, že to má jít na ten uh, záchranný fond. Takže neměli bychom si uh, eh, počítat s variantami, které jsou ještě úplně uh, nereálné. A kdybychom se měli stanovat konkrétní typy daní obecně, víme, že Lisabonská smlouva vyžaduje kvalifikovanou většinu pro schvalování jakýchkoliv změn. Eh, ta daň, která bude určena na financování vlastních zdrojů, by ale měla být dostatečně eh, robustní, neměla by podléhat výkyvům tak aby se nestalo, že jednou se dostaneme do problému s tím, že bude výpadek eh, z té daně, protože víme, že také nemůžeme si brát úvěry na to, abychom pokryli tyto výpadky. Vzhledem k tomu, že nemáme možnost vytvářet dluhy, tak eh, vlastně ani jinou možnost nemáme. Děkuji, milí kolegové. Kolego, nyní má slovo Ani Jansenová. Děkuji, pane předsedo. Proběhla eh, první diskuze na toto téma ve výboru ECON, tedy o FTT, a samozřejmě na to existují různé názory, ale můj dojem je takový, že většina parlamentu by toto mohla podpořit. Na komisi padly některé otázky, na které komise ve skutečnosti neodpověděla, protože vyvstává otázka, že když se toho nebudou účastnit všechny členské státy, když například pouze Francie nebo Německo bude takto postupovat, může tak postupovat na základě eh, návrhu Evropské komise, protože tam máte určité zásady, například eh, z francouzského eh, penzijního fondu se budou vyplácet daně z transakce, eh, která proběhne například s Londýnem. A jak se to bude kontrolovat? Bude Francie možné bude Francie moci uvalit takovou daň například na londýnské banky, se kterými provádí transakci. Nevím, jestli to bude prostě možné, když se toho nebudou účastnit všichni. Já jsem se ptala komise, co se stane v případě, že ne všechny země se připojí k FTT, zda by eh, to mohlo fungovat i tak, zda by to mohlo působit jako vlastní zdroj a komise na to odpověděla, že ne. Takže pokud eh, budeme mít daň z finanční transakce jako vlastní zdroj, v tom případě se toho budou muset účastnit všechny členské státy. Já předložím výboru Ekon stanovisko o daní z finančních transakcí a tam samozřejmě napíšu, že návrh komise, eh, který je koherentní a který se týká eh, tedy této daně, by měl být zdrojem vlastních zdrojů. Navrhnu to tedy tak, jak to navrhuje komise. Ale pokud se všechny členské státy nezúčastní této daně, v tom případě nebudeme moci takto postupovat. Také zvažuji to, zda bychom měli vypracovat pozměňovací návrh eh, pro tu směrnici, kdyby se psalo, že pokud eh, všechny členské státy, všech 27 států řekne ano, daní z finančních transakcí, v tom případě budeme mít eh, jednomyslnost. Pokud člen, se všechny členské státy takto vyjádří, v tom případě by to mělo být využito jako vlastní zdroj. Pokud všichni řeknou ano, v tom případě by daň z finančních transakcí měla být vlastním zdrojem. Ale v současné době vím o mnoha členských státech, kteří se, které se staví velice proti tomuto, například má vlastní země. Mnohé členské státy říkají, že pokud tato daň z finančních transakcí nebude globální, v tom případě ji nepodpoří. Takže zatím je velice nejisté, jak se situace vyvine a zda toto nakonec vůbec bude možné. Děkuji. Děkuji vám pouze takový osobní komentář předtím, než předám slovo Žán Lukovi. Já se domnívám, tak jak už to zmiňovali ty všichni řečníci, ale je to velice důležité, že musíme postupovat správným tempem. Musíme postupovat eh, správnou rychlostí. Pokud je konkrétně o vlastní zdroje, tam nyní je iniciativa na radě. My nemůžeme získat nic tím, že budeme postupovat rychleji než rada. Podle mého názoru, a proto se také vyjadřuju před Jean Lukem, podle mého názoru nemůžeme získat nic tím, že již nyní se vyjádříme v tom smyslu, že jsme skeptičtí k tomu, co se nyní v radě děje na toto téma. Jak Jean-Luc už zmiňoval, všechny země navíc přijali to, že budou konkrétně pracovat na základě návrhu, který předložila komise. To znamená, všech 27 členských států je ochotno pracovat. Někteří říkají, že jsou skeptičtí, někteří jsou vyhrazení, někteří ministři dokonce říkali, že se staví proti tomu principu, ale zároveň jsou všichni kolem vyjednávacího stolu. Pokud se zjistí, že u nějaké konkrétní daně, u nějaké nové daně, když budeme provádět například daň z finančních transakcí, eh, země, které se to nejvíc bude týkat, je Spojené království díky londýnské city. Když vytvoříme například daň z eh, CO2, v tom případě se to více bude týkat například Německa nebo dalších. Nicméně v těchto případech je vždycky možné nalézt taková ujednání, která zohlední konkrétní situaci v dané zemi. Už jsme takto postupovali v minulosti, u toho jediného vlastního zdroje, který zatím existuje a trvá i nadále, a to jsou celní poplatky. Zohlednili jsme tam, že velká část výrobků, které k nám pochází zevnitř, z měšku a které jsou komercializovány na našich trzích, vstupují do EU e, eh, přístavem v Rotterdamu a přístavem v Antwerpách. Takže jsme to zohlednili a je tedy možné, že některé země eh, mají takový kulturní reflex a staví se proti tomu. To znamená, že s tím naprosto nesouhlasí. Ale přesto zůstávají u vyjednávacího stolu a je možné, že nakonec se podaří nám je přesvědčit. Já tedy nejsem ani trochu skeptický k tomuto vyjednávání. Myslím si, že z taktického hlediska by to byla závažná chyba. A pokud eh, si můžeme nyní dovolit nějaké vyjádření na toto téma, myslím si, že by to bylo opravdu velice uspěchané. A nyní předávám slovo Žanlukovi Dehajenovi. Děkuji, pane předsedo. Já naprosto stílím váš přístup. Myslím si, že prozatím by sdělení parlamentu mělo být takové, jak říkáte. Měli bychom zopakovat, že za parlament nepřijímáme fakt, že tyto dva aspekty budou od sebe odděleny. Diskuse by se měla týkat obou. Zároveň bych měla ale ještě dvě poznámky. Chci říci, že tak, jak říkal Rubik. U daně z finančních transakcí bychom měli pracovat na tom, aby ta daň byla eh, zachována, podpořená, protože příspěvky současných DPH eh, to již členské státy nechtějí. Nevíme, jestli to bude nahrazeno tím, co nám komise navrhuje, ale my bychom měli u komise trvat na tom, že by měla navrhnout nový základ. Protože celý základ eh, který se týká vlastních zdrojů, je založen na novém nařízení o DPH a musíme tedy trvat na tom, aby komise předložila návrh v tomto smyslu. Za druhé, také naprosto souhlasím s tím, že vlastní zdroje by měly mít určitou stabilitu, protože v opačném případě bychom zjistili, že máme velice nestabilní rozpočet a mimochodem je to také v eh, zprávě Alana Mazura, že toto je zásadní kritérium pro nalezení takovýchto vlastních zdrojů. Dále mohu podpořit navrhovaný přístup, mohu, myslím si, že musíme podpořit komisi, musíme už od začátku vysílat eh, komisi neformální signály v tom smyslu, že když jeden z těch vlastních zdrojů, které komise navrhuje, bude zablokován a nebude moci být využit, komise musí být připravena hledat alternativy. Ale ještě jednou opakuji, že je na komisi, aby nám předkládala takovéto alternativy. A my to komisi musíme naznačit. Jsme totiž ve velice citlivé pozici a my bychom nechtěli, aby z důvodu toho, že my vydáme nějakou iniciativu, se celá ta debata zastavila. Děkuji, Žanluku. Takže taková je situace o vyjednávání ohledně vlastních zdrojů. My na to potom ještě navážeme dnes odpoledne v přítomnosti pana komisaře. Budeme pokračovat v této debatě, včetně debaty o vlastních zdrojů, protože pan zpravodaj říká, že musíme využít této příležitosti a panu komisaři tuto otázku položit. A budeme se také zabývat eh, výdajovou stránkou. Nyní navrhuji, abychom přešli dále a konkrétně k hlasování. Tak jak je to uvedeno v našem plánu. Konkrétně se dostáváme k bodu 18. Paní navrhovatelka je Angelika Wertmann, ta nám navrhuje uh, návrh stanoviska o návrhu nařízení, jímž se mírně mění statut Soudního dvora Evropské unie. Možná, že paní Wertmann by nám mohla shrnout situaci předtím, než přistoupíme k hlasování. Takže paní Wertmann má slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Všichni to téma zná velmi dobře, já už jsem tady představovala. Soudní dvůr eh, navrhuje změnu svého statutu, jde o to, aby se zlepšila efektivita. Dvě věci, dvě věci jsou pro nás relevantní. Soudní dvůr chce zavést eh, funkci viceprezidenta a dále chce navýšit počet soudců o 12. Ty důvody jsem už vám vysvětlovala a dnes vám doporučuji, abychom s tím souhlasili, s tímto návrhem. Doplňovací návrhy nebyly žádné předložené. A jenom bych vám asi měla říci, že v tom hlavním výboře, což je výbor Jury, je zpravodajkou Dána Volis, ale ona bude odcházet, nebo už nebude členkou tohoto výboru na konci tohoto měsíce a proto je možné, že se to hlasování na tomto výboru ještě odloží, ale já si i tak myslím, že bychom eh, to teď měli schválit. Eh, na našem stanovisku se podle mě nic ani nezmění v příštích dnech a proto bych vám to chtěla doporučit eh, ke, schla, ke schválení. Ještě chci poděkovat za konstruktivní spolupráci všem kolegům a děkuji ještě jednou za eh, sekretariat, který se tím velmi profesionálně zabýval a tady to podpořil. Děkuji vám, paní zpravodajko. sekretariat určitě vítá vaše eh, slova chvály, takže nikdo se nehlásí o slovo, já to hned předkládám k hlasování en blok jako celek. Zvedněte ruku, kde pro. Děkuji, kde proti. Dva. Drželi se. Dobře, takže to bylo přijato velkou většinou a já blahopřeji paní zpravodajce. A teď tady máme ještě poslední hlasování. Jinak to moc není, což je převod. Je to návrh našeho zpravodaje Jose Manuela Fernandese, týká se to účetního dvora. Děkuji vám, pane předsedo. Není tady žádný eh, právní problém, všechno se odkazuje na článek 47.1 finančního nařízení a z rozpočtového rozpočtovém kontextu se to nějak neprojeví. Hovoříme o převodu mezi dvěma ekvivalentními rozpočtovými liniemi. Já nevím, jestli tady někdo z soudního dvora a rozhodně nechci vystupovat nějak rezolutně proti této změně, ale myslím, že by stálo mm, za to, aby nám to soudní dvůr trošku vysvětlil. E, ten návrh jsme dostali na začátku roku já s tím opravdu nemám žádný problém, nechci to komplikovat, ale možná, že by stálo za to, aby nám k tomu někdo něco řekl. Můžeme klidně hlasovat pro. Já vám děkuji. Bylo mi řečeno, že tady máme... Máme tady zástupce eh, pana, eh, zástupce účetního dvora. Mohl byste prosím vás zareagovat na otázku, kterou jsme právě slyšeli od pana Ehm, Fernandeze. Děkuji, pane předsedo. Pokud jsem správně pochopil otázku pana zpravodaje, tak eh, pan zpravodaj by rád měl více podrobností o tomto postu. Jak víte, účetní dvůr má strategii nebo politiku eh, v tom, že se snaží co největší počet zaměstnanců převést na funkce auditorů. Tady jde o eh, dvě osoby, které pracují zatím pracují v administrativě, které eh, odešly do důchodu na konci loňského roku a my bychom teď rádi chtěli tato dvě místa konvertovat na místa auditorů. To je všechno. Děkuji vám. S tímto upřesněním, pane zpravodaji, radíte eh, hlasovat pro? Ano, kdo je pro? Děkuji vám, jde proti. Nikdo, zdrželi se. Přijato eh, jednomyslně, takže děkuji panu zpravodaji a děkuji také zástupci Učitního dvora. Tím jsme vyčerpali náš program pro dnešní dopoledne. Já vám děkuji a budeme pokračovat ve stejném sále. Eh, bez kávy zase ve tři hodiny. Bude tady pan komisař. A chci připomenout eh, členům delegace pro MMF, že Eh, s podvedením předsedy Šulce máme schůzku ve 14 hodin.